Dámy a pánové, milí kolegové, eh, i hned začneme prvním bodem na našem pořadu jednání. Ještě přesněji je to bod číslo 17 je výměna názorů s bulharským předsednictvím. Já zde vítám zástupkyni bulharského předsednictví, paní Časevu, která je ministriní spravedlnosti Bulharské republiky a také zde vítám pana Bojla Banova, ministra kultury. Oni nám vysvětlí hlavní body programu bulharského předsednictví a priority bulharského předsednictví, dámy a pánové. Máte asi tak 20 až 30 minut, můžete si to mezi sebou rozdělit. Já bych navrhovala tak 15 minut na každého, neboť tradicí v našem výboru je to, že eh, poslanci vám samozřejmě budou moci pokládat otázky a ptát se na body, které je zajímají. Tímto vám dávám slovo, prosím. Уважаеми господин председател на комисията Юри, уважаеми Člen... Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji za tuto příležitost uvést hlavní témata a priority bulharského předsednictví Rady Evropské unie v oblasti justice. Pozitivní vývoj všech politik v oblasti justice by se ještě dále mohl zlepšit díky spolupráci s vaším výborem. Tady mám příležitost poděkovat vám a kolegům z estonského předsednictví rady za úspěšnou spolupráci, která do posud probíhala. Věřím, že bulharské předsednictví společně s dalšími státy v našem triu a společně s evropskými institucemi i nadále budou nacházet eh, vyvážená, konstruktivní a funkční řešení. Eh, Bulharsko vede radu v době, kdy budoucí vývoj Evropské unie bude především záviset na jednotě a solidaritě členských států. My budeme usilovat o e, jednotnou a silnou Evropu. Prosperita a ekonomický rozvoj musí navazovat na naše základní principy, to znamená úcta k základním právům a svobodám a principům právního státu. Jednou z hlavních priorit bulharského předsednictví v oblasti justice je nové nařízení Brusel 2a. Tento nástroj je významný pro velké množství evropských občanů a má vliv na e, citlivé aspekty jejich každodenního života. Rodičovská odpovědnost, únosy dětí a tak dále. Jak víte, Současný návrh je přepracováním stávajícího nařízení Brusel 2a, eh, které patří k základním právním nástrojům Evropské unie eh, v rodinném právu. Náš úkol je proto zvláště odpovědný. Po deseti letech fungování nařízení Bruselu 2a bylo provedeno hodnocení jeho provádění a výsledky tohoto hodnocení ukazují, že i přes veškeré pozitivní výsledky se provádění stále ještě potýká s překážkami. Proto je třeba nařízení novelizovat, zlepšit právní rámec a usnadnit občanům aby eh, zachovali eh, svá práva eh, v oblasti rodinného práva. Bereme také v úvahu rozhodnutí Evropského soudního dvora od roku 2016 existují rozsudky z nichž vyplývá potřeba změny odhalují existenci a přetrvávání některých problémů. Přepracování nařízení Bruselu 2a je složitý a odpovědný proces, ale přišla vhodná doba, abychom eh, nalezli schodu nad klíčovými body eh, tohoto nařízení. Bulharské předsednictví bude usilovat o maximální zblížení pozic členských států. Budeme se snažit eh, identifikovat optimální, racionální a spravedlivá řešení, usnadňující eh, snazší eh, publikaci rozsudků, pomoci situaci dětí, účinnosti postupů, které se týkají mezinárodních únosů dětí, a které zlepší spolupráci mezi eh, soudy na všech úrovních ve všech členských státech. Doufám, že členské státy budou schopny rychle dosáhnout schody nad eh, návrhem přepracovaného znění a že se nám podaří schválit vyvážený nástroj, který vychází ze vzájemné důvěry a který bude chránit nejlepší zájmy dětí. Bulharské předsednictví podporuje i reformy ke zlepšení ekonomické, finanční a sociální stability v Evropské unii. Snažíme se zlepšit právní rámec v oblasti insolvencí a dosáhnout nezbytné úrovně harmonizace i v oblasti restrukturalizace a postupů, co se týče tzv. druhé příležitosti. Jednotný právní rámec pro taková řízení umožní obchodníkům a podnikatelům, kteří jsou života schopní, aby pokračovali v podnikání a z dlouhodobého hlediska by, tato, by tento právní rámec měl usnadnit podmínky pro podnikání a e, snížit nezaměstnanost v Evropské unii. Budeme usilovat o spravedlivou vyváženost, zaručovat práva všech zúčastněných tím, že zavedeme společná pravidla pro eh, insolvenci a postupy pro druhou příležitost. Návrh směrnice v tomto směru je debatován eh, v pracovních skupinách rady a během našeho předsednictví doufáme se nám podaří dosáhnout značného pokroku. Co se týče podnikového práva, očekáváme, že Evropská komise představí svůj nový balíček reform a my se k němu budeme chtít postavit okamžitě, jak eh, bude nabídnut. Konstruktivně budeme spolupracovat na rozvoji vnitřního trhu, tak aby byly plněny potřeby podniků. Budeme přitom brát v úvahu existující rozdíly mezi členskými státy. A pak je zde další důležité téma digitalizace podnikového práva. Akceptujeme přání členských států eh, propojit informační technologie eh, členských států s, s tím obrovským právním rám, rámcem, tak aby maximálně byla zajištěna bezpečnost a přístupnost eh, postupů při registraci podniků, eh, tak aby digitální technologie bylo možno využít během celého cyklu životnosti komerčních podniků. Vzhledem k potížím, které s tím mají malé a střední podniky, zvláště když chtějí obchodovat přeshraničně, se komise zabývá potřebou modernizace stávající potřeby nových pravidel eh, v eh, přeshraničních fúzí a zvláště v oblasti eh, dopravy a, a uvažuje i o nových pravidel, pravidlech při měně sídel dopravních podniků. Jedním ze základních principů EU to znamená právo volného pohybu, je pro nás zvláště významné. Budeme chránit práva a zájmy všech, kterých se volný pohyb eh, týká, to znamená veřejných i soukromých subjektů. Toto bude důležitým prvkem ve všech jednáních. V úvahu budeme také brát rizika na straně Eh, věřitelů, eh, eh, rizika vyplývající z praní peněz, daňových podvodů a budeme se také snažit dosáhnout pokroku v oblasti kontraktačního práva a doufáme, že se nám podaří dosáhnout prvního čtení návrhu s Evropským parlament, co se týče návrhu na dodávku digitálního obsahu. Eh, existence jednotných pravidel o prodeji zboží nám pomůže překonat eh, překážky digitálnímu obchodu eh, přeshraničně a značného pokroku se nám snad podaří dosáhnout i co se týče novelizovaného návrhu, co se týče kontraktu na prodej zboží. Doufáme, že Evropská unie co nejlépe vyřeší problémy které se týkají nízkého zastupování žen v rozhodovacích orgánech eh, eh, úřadů veřejných i soukromých eh, podniků. Bulharské předsednictví zvláště pozorně sleduje blokování tohoto, tohoto tématu a budeme se snažit změnit stanoviska členských států, které toto téma blokují. Zvláště důležitým aspektem sociální politiky a politiky zaměstnanosti je vyváženost mezi eh, profesním a soukromým životem, pracovním a soukromým životem, zvláště ve světle demografických změn a změn na trhu práce. Snažíme se dosáhnout pokroku i co se týče návrhu eh, této nové právní úpravy. Další prioritou jak pro evropské instituce, tak pro eh, členské státy je kvalitnější legislativní práce. Eh, v této oblasti bude bulharské předsednictví navazovat na to, čeho již bylo dosaženo a i nadále budeme pracovat na návrzích eh, změn regulativních postupů kontroly a také budeme pracovat na článcích 2100 e, e, a 2019, 219 e, Lisabonské smlouvy. Rychlý vývoj inovací se promítl i do vzniku umělé inteligence a robotů. Umělá inteligence a roboty jsou stále významnější v, v řadě aspektů života lidí, podniků i politiky. Úloha zákonodárce v této fázi je provést hloubkovou analýzu právních a etických dopadů robotiky a umělé inteligence. A zároveň chceme podporovat rozvoj těchto nových technologií v 21. století. Během neformální rady ministrů spravedlnosti Eh, v Sofii v lednu ministři hovořili o tomto tématu během pracovního oběda a byla to první výměna názorů mezi ministry, co se týče provádění pravidel pro umělou inteligenci a robotu. Je zde potřeba zajistit přístup ke spravedlnosti, Eh, urychlit přístup ke spravedlnosti a zároveň je třeba brát v úvahu etické aspekty, jež jdou ruku v ruce s využíváním těchto nových technologií v oblasti justice. Dámy a pánové, máme tady před sebou plný pracovní program. Stojí před námi mnohé výzvy, ale já sama, můj tým i kolegové ministři, jejichž oborů se také týkají některé, některá témata, o nich jsem zde hovořila. My všichni jsme přesvědčeni, že my i vy, poslanci Evropského parlamentu, nalezneme konstruktivní řešení pro všechny tyto složité otázky, že se nám podaří dosáhnout dohody nezbytné pro zlepšení evropské oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Znáte heslo bulharského předsednictví. V jednotě je síla. Věřím, že členské státy, evropské instituce, to znamená Evropský parlament, Evropská rada a Evropská komise, kdykoliv spolupracujeme na nacházení eh, společných vyvážených řešení, že pracujeme ve prospěch všech evropských občanů. Děkuji vám za pozornost a ráda odpovím eh, na dotazy. Děkuji vám eh, za vaše návrhy práce vašeho předsednictví, paní ministrině. A připomínám kolegům, kteří se právě dostavili, že nyní, po té, co jsme vyslechli ministrině spravedlnosti, bulharského předsednictví. Dáme slovo ministrovi kultury, zástupci bulharského předsednictví. A poté, jako vždy, bude možnost pokládat oběma ministrům otázky a budeme mít výměnu názorů. Takže prosím, eh, eh, pane ministře, my tady máme po pravici, pro nalici eh, mnoho eh, silný tým, eh, takže prosím, nyní dám slovo vám a vašemu týmu. Děkuji. Pane předsedo, vážení členové výboru pro právní záležitosti, dámy a pánové. Je mi ctí, že před vás mohu dnes předstoupit a představit vám naše priority a naše záměry v rámci bulharského předsednictví v oblasti autorského práva. Je to oblast, jejíž nutnost a význam roste spolu s inovací a vývojem v kulturní a tvůrčí oblasti. Bulharsko převzalo předsednictví Evropské rady v významný okamžik – více než kdy dříve potřebujeme jednotnost, společné hodnoty a musíme nahlížet do budoucna. Tvorba a distribuce uměleckých děl v Evropě a obsahu je klíčovým prvkem, pokud je o naši představu jednotného digitálního prvu. A jsem na to velice hrdý a velice rád se budu věnovat všem otázkám, které mají dopad na občany, na mladé lidi a na digitální příležitosti. Kontext a zaměření bulharského předsednictví se dá shodnout do čtyř prioritních oblastí. Je to budoucnost Evropy a mládeže, ekonomický růst a sociální zbližování, evropská perspektiva a vazba na západní Balkán, bezpečnost a stabilita v silné a jednotné Evropě, digitální ekonomika a dovednosti pro budoucnost. Bulharské předsednictví bude usilovat o to, aby navázalo na to, čeho bylo už dosaženo a bude se snažit zajistit vazbu na budoucnost. Práce má a práce mého týmu se bude týkat všech čtyř prioritních oblastí, ale zaměříme se především na tu poslední, což je digitální ekonomika a dovednosti pro budoucnost. Budeme se snažit na pomoci vytváření a rozšiřování evropského kulturního a tvůrčího obsahu tím, že modernizujeme pravidla pro autory a pro uživatele v digitálním věku. Budeme dál pracovat na autorském právu v rámci reformy autorského práva. Je to jedna z našich priorit. Máme dvě, eh, dva návrhy směrnic o autorském právu na jednotném trhu a nařízení o autorském právu. To se týká určitých online přenosů a opětovných přenosů televizních a rozhlasových pořadů. Jsou to klíčové prvky strategie pro digitální jednotný trh. V říjnu 2017 Evropská rada zdůraznila význam a prioritu těch dvou záležitostí. Je ne rychle dosáhnout pokroku. Potřebujeme modernizovaný a harmonizovaný evropský rámec v oblasti autorského práva – tento rámec by se měl přizpůsobit digitálnímu věku. Tyto dvě záležitosti patří také eh, do společného prohlášení legislativních priorit všech tří institucí parlamentu, komise a rady na období 2018 až 2019. Tři předchozí předsednictví, slovenské, malské a estonské, hodně usilovala o tom, aby dosáhla dohody na legislativních návrzích, která, které patří do druhého legislativního balíčku reformy autorského práva. Už máme za sebou jisté úspěchy a proto máme na čem stavět. A nyní dovolte něco víc k těm dvěma legislativním návrhům a k tomu, co máme v úmyslu v nadcházejících měsících. 15. prosince 2017 výbor stálých zástupců dosáhl dohody o mandátu pro zahájení vyjednávání o tomto nařízení o autorském právu, které se vztahuje na online přenos a opětovný přenos televizních a rozhlasových pořadů. Evropský parlament také dostal mandát pro vyjednávání. Jeden z hlavních prvků tohoto nařízení je rozsah působnosti principu země původu. Rada by tento princip ráda rozšířila na pořady, které se týkají zpravodajství i na další pořady, které jsou plně financovány a plně pod kontrolou vysílacích společností. Dále jsou tady sportovní akce a umělecká díla a také další chráněné věci. <clears throat> Návrh rady také obsahuje prvky, které by měly být zohledněny, pokud je o práva držitelů práv. Rozhodně to není omezeno a vysílací společnosti nemají povinnost poskytnout přeshraniční služby online. Držitelé práv a vysílací společnosti mohou udělit licenci jakýmkoliv způsobem, včetně eh, geoblockingu. A představa je taková, že se zajistí práva vysílacích společností které by chtěly poskytovat online služby dalším uživatelům mimo svůj členský stát, to znamená do jiných členských států. Od začátku roku 2018 jsme zahájili trialogy, první se konal před dvěma dny, 20. února. Já bych chtěl poděkovat panu Svobodovi a zpravodajům a stínovým zpravodajům za konstruktivní přístup. Jsem přesvědčený o tom, že naše spolupráce bude do budoucna velice užitečná a dospějeme k dobrému kompromisu, který bude znamenat vyváženost jednotlivých zájmů. A nyní ke směrnici o autorském právu na digitálním jednotném trhu. Odpovědně se snažíme přistupovat k přípravným pracím v radě, zaměřujeme se na diskuze, které by vedly ke společnému postoji, ke společným pozicím, ke klíčovým věcem, které nebyly vyřešeny, a totiž článek 11 který eh, zakotvuje ochranu tiskových publikací v digitálním věku. Tam zavádíme související právo pro vydavatele. A pak je to článek 13, který se snaží řešit problém tzv. hodnotnostní mezery. To znamená, je to povinnost související s využitím obsahu ve vztahu k chráněným položkám, položkám chráněným autorským právem. Je to povinnost vydavatele. Je to velice složitá a citlivá záležitost a proto je tady pokrok pomalejší. Měli bychom mít na paměti, že oba spoluzákonodárci se aktivně snaží dospět ke společnému postoji. Až se Rada a parlament dohodnou a budeme mít schválený mandát, bude možné zahájit mezinstitucionální vyjednávání a očekáváme, že by to mohlo nastat ve druhém trimestru. A chci poděkovat především panu Axelu Foxovi za jeho eh, opravdu velké úsilí postoupit dopředu. Myslím, že společnými silami najdeme společné řešení, abychom zajistili legislativní nástroj, který bude odpovídat eh, aktuálním změnám v digitálním prostředí. Bude to nástroj, který bude odpovídající i pro budoucí potřeby a bude proto použitelný jak ze strany uživatelů, tak tvůrců a vysílacích společností, těch, kteří vysílají kulturní obsah, protože zajistí ochranu, rovné podmínky a právní jistotu. Rád bych vás také informoval o vývoji eh, No, v oblasti dalšího významného legislativního nástroje, což je Marrakešská dohoda, která usnadňuje přístup publikacím pro nevědomé osoby s postižením zraku a s dalším postižením. Po přijetí směrnice a prováděcího nařízení Marrakešské dohody 13. září 2017 probíhal proces ratifikace. 15. února 2018 Rada přijala oficiální rozhodnutí přistoupit k této dohodě. A chtěl bych na závěr ještě říct, že mám v úmyslu spolupracovat s Evropským parlamentem. Chceme pracovat s vaším výborem, se zpravodaji. Stojíme před zajímavou výzvou, ale já jsem přesvědčený o tom, že takovýto duch spolupráce a vzájemné důvěry povede k otevřeným diskuzím, budeme se navzájem naslouchat a jsem přesvědčený o tom, že pokud bude dobrá vůle, podaří se nám dosáhnout výborných výsledků. Kvalita a rychlost společných řešení mají velký význam a proto uděláme všechno, abychom toho mm, spolu s Evropským parlamentem dosáhli. Mnohokrát děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Děkuji také vám, paní ministrině. Ano, vy jste nepoužil všechen svůj čas, to je pravda, za to vám děkujeme. Děkujeme vám za představení programu bulharského předsednictví. A nyní je řada na mých kolezích poslancích, mohu vám klást otázky a jako první bude mít slovo paní Kaufmann, prosím. Děkuji, pane předsedo, a srdečně vás zde vítám, paní ministřině, Srdečně vás zde vítám, pane ministře. Nejdříve, než položím otázku, bych chtěla říci, že doufám, že vaše předsednictví bude úspěšné. Děkuji mnohokrát za vaše prezentace. Máte jako téma velice komplikované oblasti. Já bych tady položila několik otázek. Za prvé, insolvenční právo. Paní ministrině, hovořila jste o tom, že nyní se o něm diskutuje na pracovních skupinách rady a že během vašeho předsednictví jistě dojde v této oblasti k pokroku. Mohla byste nám nějak upřesnit, eh, jaké jsou podle vás a pro členské státy ty nejdůležitější body v oblasti insolvenčního práva? A dále by mě zajímalo, Zdá se jedná pouze o tu perspektivu, abych tak řekla, podniků, nebo zda hovoříte také o otázce, co se stane se zaměstnanci v rámci procesu restrukturalizace a insolvence. Jak eh, o tomto tématu probíhají diskuze na radě? A ještě jedna věc, o té jste nehovořili, ale pro parlament je to velice důležité téma. My v parlamentu máme velkou diskusi o ochraně oznamovatelů, whistleblowerů. Přijali jsme velkou většinou také zprávu o tomto tématu, neboť podle nás je důležité, abychom v Evropské unii společně přemýšleli o tom, jak bychom mohli oznamovatele lépe chránit. Neboť podle mě se hrávají ve společnosti důležitou roli. Odkrývají nesrovnalosti. A problémy, kde něco nefunguje. A proto se vás ptám, A ještě jednou upozorňuji na to, že whistleblowerové hrají důležitou roli pro zlepšování naší společnosti. A proto se tedy ptám, probíhá o tom diskuse na radě nebo směrem ke komisi? Hodláte něco učinit v té věci? My jako parlament jsme vyzvali komisi, aby přišla s co možná nejširším, nejkomplexnějším legislativním návrhem na ochranu whistleblowerů. Jak eh, o tom smýšlí rada? Jaký je její postoj? A možná ještě jedna otázka na pana ministra. Vy jste hovořil o autorském právu na digitálním vnitřním trhu. Kolega Axel Foss tady bohužel dnes není, ale toto téma je pro nás, pro parlament velmi důležité. Velmi intenzivně o tom diskutujeme. Je to velice obtížná záležitost. To je jasné nás všem, zejména články, které jste, pane Banové, zmiňoval, články 11 a 13. Možná byste ovšem mohl poněkud detailněji vysvětlit, jaké hlavní problémy se objevují při diskusi mezi členských státech právě v této konkrétní souvislosti. Existují nějaké různé varianty pro možná proveditelná řešení v oblasti mezery v hodnotovém řetězci a kam jdou se tendence při článku 11. Mám tím na mysli ochranu nakladatelů, vydavatelů. Děkuji mnohokrát předseda paní Kaufmanové a proto navrhuji, neboť máme asi prostor, že byste mohli odpovědět přímo na otázku. Nejdřív je tedy paní ministrině Caševa a potom pan ministr Banov. Prosím. Благодаря, Mnohokrát děkuji, vážený pane Kaufmane. Děkuji za všechno. Един Ano, skutečně. Jednou z našich priorit, kterým se skutečně intenzivně věnujeme, je návrh směrnice o restrukturalizaci insolvenci a druhé šanci. V prvním čtení jsme se tomuto návrhu věnovali za islandského předsednictví a společně s eh, bulharským předsednictvím v pracovní skupině naši estonští kolegové připravili upravenou verzi. Zohlednili jsme návrhy ze zprávy výboru pro právní záležitosti. Ano. Záměrem je omezit překážky volného pohybu kapitálu. Překážky, které vyplývají z rozdílů v právních řádech členských států. Současně ovšem musíme zajistit a zaručit práva pracovníků i zaměstnavatelů a na druhé straně všech komerčních podniků, včetně těch menších. Vy se ptáte na tu věc, na které členským státům nejvíc záleží. My máme na toto téma naplánovaných devět pracovních zasedání, abychom to mohli projednat. A možná, že budou ještě další dva dny navíc. V pracovní eh, skupině máme eh, dva magistrátní soudce, kteří mm, mají zkušenosti právě s insolvencí. Insolvenční postupy se v jednotlivých členských státech liší. Nicméně My se pokusíme nastavit odpovídající požadavky ve vztahu k insolvenci, restrukturalizaci a tzv. postupů pro druhou šanci, abychom ochránili práva všech zúčastněných věřitelů, dlužníků, a samozřejmě v první řadě zaměstnanců. Protože zaměstnanci vždy trpí, když má dlužník potíže. Jak už jsem říkala a mohu to zopakovat, ochrana práv zaměstnanců je prioritou. A my samozřejmě řádně zohledníme rozdíly a karanční mechanismy, které jsou zakotvené ve vnitrostátních právních řádech. A doufám, že se shodneme na tom, že musíme být flexibilní, abychom v této oblasti našli co nejvyváženější a nejspravedlivější řešení. Bohužel nemám dost času, abychom tyto věci mohli všechny probrat do hloubky, všechno, co s tím souvisí všechny věci, které se teď projednávají. Ale jsou to podmínky pro přístup k insolvenci, restrukturalizaci a těmto postupům. Týká se to lhůt, kdy je řízení pozastaveno v případě jednotlivých žalob. Evropský parlament trvá na dvou měsících, Evropská komise na čtyřech měsících Různé členské státy mají různá stanoviska k těm lhůtám. My se pokusíme najít nějaký konsensus. A pokud jde o právní důsledky pro malé a střední podniky, na úvod jsem říkala, že se také budeme v maximální možné míře zaručit práva těchto podniků. Takže souhrnem Hlavním principem, kterým se řídíme, je zajištění ochrany pro všechny zúčastněné v insolvenčním řízení. K vaší druhé otázce. To je ta ochrana eh, whistleblowerů. Toto je téma, na kterém Evropskému parlamentu zvlášť záleží. A Evropská komise toto téma také zařadila do svého pracovního programu na období 2017 až 2018. Je zvlášť eh, důležité vybízet zaměstnance a pracovníky, aby upozorňovali na nesrovnalosti nebo porušování postupů v podnicích a v různých organizacích. To je totiž správný způsob, jak zabránit eh, přestupkům, dokonce trestným činům. Evropská komise teď provádí vyhodnocení potřeby horizontálního nebo sektorového zásahu na evropské úrovni v tomto ohledu. A jako předsednictví rady očekáváme, že Evropská komise nám předloží svou analýzu, pokud je o to, jestli je nutné něco udělat na ochranu takových oznamovatelů, whistleblowerů. Bulharské předsednictví je připraveno začít na této věci pracovat, jakmile tu analýzu od Evropské komise dostaneme. Mnohokrát děkuji, vážený pane předsedo. Paní Kaufmann. Děkuji za otázku. Rada zatím ještě nemá konečný postoj k této věci. Já mohu říct z tohoto fóra, že u článku 11 se začíná rodit jisté porozumění, jistá hypotéza, jistý kompromis. Pracujeme na dvou variantách. První je taková odlehčená verze návrhu Evropské komise, abychom měli související práva pro vydavatele. A druhá varianta je určitý předpoklad s tím, že se budou vydávat licence a týká se to uplatňování a implementace práv. Jak jsem říkal, byla mimo jiné navržena odlehčená verze. Jsou tam určitá kritéria pro odmítnutí publikace nebo kritéria, která určují, co nespadá do pole působnosti, nebo se to také týká zkrácení té 20-leté ochranné lhuty. A pak je tam ta druhá Eh, možnost, o které se mluví, je tam ten předpoklad uživatelů, že bude poskytnuta licence. Teď ještě nemohu zaujmout konečný postoj a já si myslím, že cílem by bylo vytvořit příležitost pro každý členský stát, aby předložil argumenty a abychom pak našli rovnováhu. Mám pocit, že se však eh, věci začínají ubírat správným směrem a objevuje se nějaké řešení. A ten pocit mě také vede k tomu, že jsem přesvědčený o tom, že najdeme kompromis a pustíme se do článku 13. Upřímně řečeno, nemohu zatím říct, že jsme dosáhli nějakého pokroku, ale klíčem k pokroku je článek 11. Pokud pořešíme článek 11, najdeme nějaké komplexní řešení této oblasti, podaří se nám vyvážit všechny zájmy, bude to skvělé, protože ambice máme velmi velké a to je důležité. Ten cíl je šlechetný a velice důležitý. Já si tedy myslím, že u článku 11 už jsme na cestě k nějakému řešení, k nějakému rozhodnutí a to by bylo klíčem pro vyřešení problému i kolem článku 13. Děkuji. Je vous remercie. Děkuji. To bude skutečně velice významná práce. Abychom to urychlili, tak navrhuji, abychom nyní e, měli dva eh, poslance, kteří budou hovořit nejdříve pan Raděv a pak další a pak bude ten možnost zareagovat. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, paní Tačevo, pane Banové, nejprve vás chci přivítat do Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu a chci vám poblahopřát k tomu, že jste tak podrobně představili priority bulharského předsednictví v Radě. Souhlasím s vámi v tom, že Bulharsko vede radu období, kdy jednota a solidarita členských států bude zcela rozhodující pro budoucnost Evropské unie. Ale jednota členských států by měla vycházet z důvěry občanů v naše instituce a ze vzájemné důvěry mezi právními systémy členských států. Mám následující otázku. Co se týče eh, smluv o prodeji digitálního obsahu, jaké plány má předsednictví v oblasti ochrany spotřebitelů a jak budete chtít dosáhnout harmonizace? Well, <clears throat> the question I had in mind, I... Ta otázka, o níž hovořím a o níž eh, už se hovořilo v oblasti informátorů, whistleblowerů. Já chci jenom položit důraz na nutnost rychlého řešení. I když se podívám na zprávu tohoto výboru, co se týče legitimních eh, opatření na ochranu whistleblowerů, již jsme žádali o potřebu zavedení horizontální ochrany, tak aby tato ochrana byla mnohem jednotnější a zajištěná ve všech právních systémech našich eh, zemí, a to do roku do konce roku 2017, takže můžeme pouze vyzvat bulharské předsednictví, aby skutečně zatlačilo v tomto eh, směru, protože celá koncepce trpí kvůli přílišné fragmentárnosti. Z hlediska Malty, kterou zde zastupuje, se tato otázka, eh, jak eh, objevuje, co se týče otázek právního státu, tak co se týče vyslání společné delegace na Maltu, protože u nás je skutečně zásadní potřeba chránit eh, tyto informátory eh, vinou různých kroků, které byly podniknuty a které bohužel jsou v přímém rozporu s ochranou whistleblowerů. A potom ještě jedna otázka eh, na ministra kultury mimo ministrině spravedlnosti, co se týče směrnice o audiovizuálních službách, o níž jste hovořili Zase tato otázka podle mého názoru si zasluhuje okamžitou pozornost, protože původní směrnice o mediálních službách eh, vychází především ze zásady země původu a to je zásada, kterou podle mého názoru je třeba zachovat, ale jak jste správně poukázal na to, je potřeba vyvážit různé zájmy. Takže by mě zajímalo, s jakým časovým rámcem v tomto směru počítáte. Euh, Děkuji. Já si myslím, že otázky pana Raděv a dalšího byly na vás, takže nejdříve dávám panu Banovovi slovo a pak bude mít slovo paní Cašeba, prosím. Kam by vůli? Jak si přejete? Děkuji ви, уважаеми господин Radev. Děkuji, pane Radeve, za vaše otázky. Týkají se ochrany spotřebitele. Je to poprvé, co navrhujeme harmonizaci, která by měla vést k lepší ochraně spotřebitele, a to v kontextu strategie digitálního jednotného trhu. Eh, navržené jsou dvě směrnice. První se týká smluv o prodeji digitálního obsahu a druhá směrnice se týká online prodejů a dalších eh, prodejů zboží na dálku. Analýza obou dvou směrnic byla započata zároveň, ale členské státy se rozhodly, že rozsah působnosti druhé směrnice je třeba rozšířit. Na jedné straně bude vhodnější, aby spotřebitelé měli k dispozici jednotný rámec pro prodej zboží online i offline a na druhé straně je toto stejně důležité pro dodavatele. Proto také teď debaty nad oběma směrnicemi eh, se nacházejí v různých fázích, ale eh, budeme se zabývat eh, dodáváním digitálního obsahu, budeme se zabývat ochrannými prostředky, eh, eh, co se týče defektů, snížení ceny, nahrazení výrobku a za třetí, třetí kategorie práv se eh, zabývá soudních opravných prostředků. Na jaké úrovni se jednání nacházejí? Co se týče první směrnice, ty debata, ta debata byla zahájena za estonského předsednictví. První debata byla v lednu, další eh, trialog se má konat 6. března. Pro nás, pro radu, je toto prioritou. Budeme se snažit dosáhnout schody nad prvním čtením během našeho předsednictví a doufám, že nás parlament v dosažení tohoto cíle podpoří a že se budeme těšit i podpoře komise. Co se týče návrhu o prodeji zboží, tato práce byla zahájena v září, poté co komise svůj návrh představila. Věnovat se budeme především eh, takzvanému inteligentnímu zboží. To bude hlavní téma v tomto dokumentu musím říci, že zde se e, názory evropských institucí značně liší. Liší se v tom směru, pod jakou směrnici by toto inteligentní zboží mělo spadat. Budeme se ale snažit o maximální flexibilitu, abychom nalezli co nejlepší řešení. Tyto dva návrhy představují část strategie budování jednotného digitálního trhu. Oba návrhy usilují o maximální ochranu spotřebitelů. Takže během našeho předsednictví budeme usilovat o dosažení maximálního pokroku. Děkuji, pane Zimo, za vaše vyjádření eh, k mé mu úvodnímu vstupu a k mým odpovědím na předchozí otázky. Řada dalších kolegů ministrů spravedlnosti sdílejí můj názor, že legislativa EU nastavuje práva pro osoby, ale pomocí různých nástrojů. Jedná se o právo na ochranu whistleblowerů a tyto nástroje se velmi liší v oblasti praní peněz, v oblasti ochrany národních zájmů, v oblasti ochrany zájmů EU a já sdílím názor Evropského parlamentu a zvláště vašeho výboru, že je nezbytné kodifikovat tuto úpravu a zavést horizontální právní nástroj pro obecnou ochranu whistleblowerů. Já bych zde ráda odkázala ještě na jedno téma, které je pro Evropský parlament i pro právní výbor, i pro výbor Libe důležité. Jedná se o návrh stanoviska výboru pro právní záležitosti o, v oblasti svobody médií a pluralismu médií v EU. Návrh tohoto stanoviska, který, které má být předloženo výboru LIBE, se také zabývá otázkou ochrany whistleblowerů. Je potřeba neomezovat svobodu médií. V Bulharsku je toto téma také prioritou a je to pro nás prioritou i jako pro předsednickou zemi. Opakuji, že očekáváme na analýzu Evropské komise a na specifické návrhy, s nimiž komise přijde. Rada musí čekat na návrhy komise. Pane předsedo, pane Zameku, směrnice o poskytování audiovizuálních služeb je stejně důležitá jako směrnice o autorském právu. Obsahuje řadu klíčových prvků, které představují rozhraní mezi oběma směrnicemi. Víte, že na úrovni trialogu bylo dosaženo pokroku a domnívám se také, že během bulharského předsednictví. Dokončíme triálogy a dosáhneme eh, silného stanoviska. Klíčovým prvkem tam je země původu. Každý asi podporuje tento princip země původu, ten je důležitý. Je tam řada dalších podrobností, ale domnívám se, že během našeho předsednictví dokončíme trialogy a podaří se nám vypracovat závažný a tedy podstatný dokument. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Nyní eh, budeme mít patrně poslední tři otázky od kolegů a pak eh, bude naše první na slyšení u konce. Nejdříve paní Svěvka pak paní Delbo, jako poslední paní Regner. Takže prosím, máte slovo, pane Zvěvko. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Budu, pane předsedo, omlouvám se. Budu stručný. Není příliš času. Já děkuji oběma ministrům za veškerá vysvětlení, které nám poskytli. Nyní téma insolvenčního práva. Na tom mi velice záleží. Já za to odpovídám také ve výboru pro právní záležitosti. Nyní bych se ovšem rád vrátil k Bruselu 2a. Toto nařízení mě velice zajímá. Práce v parlamentu byla ukončena, tedy naše role tímto skončila v podstatě, ale zajímá nás, jak to nyní vypadá na radě, v jakém stavu to je. A to je má otázka. Mohli jste říci, že zda dokážete odhadnout, zda by bylo možné během bulharského předsednictví dosáhnout nějakou všeobecnou orientaci na radě, to by byl velký pokrok v naší práci. A dále mne velice zajímají otázky, které jsme umístili do naší eh, parlamentní zprávy, zejména se to týká například slyšení dětí a eh, zkrácení lhůt, tedy ten časový rámec tam byl velmi omezen například v případě únosů ze strany rodičů, nebo v případě, kdy děti opustí své přirozené eh, prostředí, eh, jdou do pečovatelských rodin nebo do dětských domovů. I tam jsme se k tomu vyjadřovali a eh, navrhovali jsme jistá ustanovení. Soudy by měly jak bych to vyjádřil, dávat spíše dítě do péče nějaké širší biologické rodiny v případě, že to nebude ku škodě dítěte. Tedy ptám se, budete o tom hovořit právě o těchto specifických otázkách na radě? Děkuji předseda a děkuji a nyní má slovo paní Delvo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní ministrině, Eh, velice se mi líbilo, když jsem slyšela, že během neformální schůzky ministrů spravedlnosti jste eh, ministři zabývali otázkami umělé inteligence a robotiky. Ráda bych věděla, eh, nebo ráda bych, kdybyste mi řekla, a respektive poznamenali jste si, že jste hovořili také o etických otázkách. Nevím, zda hodláte eh, udělat nějaké následné kroky, které by navázaly na vaši diskusi. Poněkud mě udivil ten druhý aspekt, který jste zmínila, to je přístup ke spravedlnosti. Kladu si otázku, zda je tady vůle ze strany ministrů spravedlnosti udělat si eh, justice eh, justici zcela transparentní, což já bych samozřejmě velmi uvítala. A ještě více mne znepokuje je skutečnost, paní ministrině, že se domnívám, že by bylo důležité, abychom na evropské úrovni nalezli principy, společné principy a společná pravidla, abychom se vyhnuli stavu, kdyby členský, každý členský stát eh, jak si šel eh, svou vlastní iniciativou, navrhl si své vlastní národní zákony a pak bychom na evropské úrovni byli nuceni ex post harmonizovat, když tady máme výbornou možnost navrhnout a předložit společné principy. Proto se ptám, hodláte tedy tlačit na komisi tak, aby předložila návrh, o kterém bychom potom mohli společně diskutovat, který by obsahovala právě takovéto společné principy, které bychom chtěli zavést na evropské úrovni. A ještě taková malá otázka. Včera jsme měli slyšení o hromadných žalobách v Evropské unii. Vy jistě víte, že komise předložila zprávu o implementaci doporučení z roku 2013, doporučení parlamentu o hromadných žalobách. Můžeme konstatovat, že toto doporučení je stále platné, ovšem implementace není příliš skvělá To téma je značně kontroverzní eh, u členských států a také mezi politickými skupinami a proto se ptám, zda vaše předsednictví hodla o těchto otázkách diskutovat a um, něco učinit. Děkuji paní Delvo a nyní má slovo paní Regner. Děkuji mnohokrát. Tři otázky, ale budu velmi stručná. Za prvé balíček podmínkového práva, vážená paní ministrině, čekáme na, misi, na komisi, to je jasné. Přesto se vás ptám, máte nějaký časový harmonogram? Máte již něco naplánováno? Jak to je zapracováno na, do každodenní práce předsednictví rady? Dále blokáda, eh, které se týká zastoupení mužů a žen ve vedoucích orgánech společnosti. To je téma, který parlament, které téma, eh, které parlament projednal. My to tady máme dokončeno, na radě je blokáda, ale přesto čekávám, že rada něco udělá, že se bude snažit ji nějak prolomit a ne pouze pozorovat. Máte ještě nějaké konkrétní opatření? Pokud ano, jaká? A pokud ne, myslím si, že by bylo vhodné, abyste o tom konkrétně hovořili na radě. A dále public country by country reporting, tedy uh, tedy podávání zpráv eh, ze strany podniků podle jednotlivých zemí. Výbor Jury tady má zásadní úkol, která se týká předpisů v oblasti transparentnosti a <clears throat> výkaznictví. Eh, sám Ecofin eh, upozornil na to, jak důležité je výkaznictví, ale zase je problém na radě. Co vy jakožto předsednictví rady se snažíte hodlat udělat té věci, aby, aby se to trochu pohlo, aby se tady objevily možnosti. Předseda, děkuji kolegové. Pokud nikdo nic nenamítá, mně se zdá, že ne, nikdo jiný se o slovo nehlásí. Tímto jsme tedy ukončili okázky a prosím vás, abyste zareagovali. E, vaší reakci potom naše e, výměnu názorů ukončíme. Nejdříve tedy dávám slovo paní Caševě, prosím. Děkuji, vážený pane předsedo. Děkuji za otázky, které se týkají nařízení Brusel 2a. Cílem nového návrhu je především posílit práva dítěte s tím, že to vychází z listiny lidských práv a úmluvy OSN o právech dítěte. Rada už měla v této věci několik schůzek. A také se na toto téma jednalo při neformálním zasedání Rady v Sofii. Naší hlavní prioritou je dosáhnout maximálního pokroku za bulharského předsednictví. Naplánovali jsme 10 zasedání pracovní skupiny a můžeme ještě další doplnit. A samozřejmě se mluví o řadě věcí. A hlavní věc, která má horizontální povahu, jsou nejlepší zájmy dítěte. A tam patří také posílení postupů pro slyšení dětí, výslechy dětí, když to bude nutné. Stejně tak mluvíme o umístění dětí. To by se také mělo řídit principem nejlepšího zájmu dítěte ale samozřejmě bychom měli zohlednit situaci v přijímajícím členském státě. A také jsme mluvili o tom, že by se případně zrušil postup exekvatur, protože to by umožnilo rychlejší vývoj těchto postupů. A měli bychom také věnovat velkou pozornost hůtám, o tom jste také mluvili. Musím říct, že se teď poněkud rozcházejí názory, pokud je o lhuty. My se na to díváme v souladu s úmluvou a s listinou základních práv. Snažíme se zajistit co nejrychlejší postup a co nejlepší eh, řízení, když je potřeba vyslechnout děti. Já si myslím, že tento názor mají i magistrátní soudci. Už jsme měli několik jednání s našimi magistrátními soudci a právě tento názor vyjádřili. Tohle k otázce pana Zvěvky. Umělá inteligence a robotika, to je téma, kterému se hodně věnuji. A proto na formální radě ministrů Sofii koncem ledna bylo i toto téma zařazeno na program. Proč jsem zmínila přístup ke spravedlnosti? My se totiž domníváme, že pokrok a velice rychlý vývoj technologií předkládají velké množství příležitostí k urychlení eh, soudních postupů, ale tady, pokud mluvíme o umělé inteligenci a robotice, vstupují do toho také etické otázky. Jsou to věci, které se týkají výměny informací, eh, souvisí to s ochranou osobních údajů, Já jsem očekávala, že umělá inteligence a robotika budou problematické záležitosti, ale těch problémů je tolik, že potřebujeme opravdu dobrou spolupráci. A já doufám, že Evropský parlament se do tohoto procesu zapojí. Potřebujeme společný postoj. Evropská unie potřebuje společný postoj k umělé inteligenci a k robotice a tyto věci bychom neměli nechat na členských státech. V oblasti umělé inteligence a robotiky nás tedy čeká hodně práce. Chceme zdůraznit několik věcí. Je to ochrana údajů, digitální práva v kontextu společností v oblasti informatiky a pak základní práva. Základní práva jsou základem Unie. Z pohledu spravedlnosti všechny tyto věci ovlivňují všechny sektorové politiky Evropské unie, ale pokud je o spravedlnost, důležité je, jak mohou nové technologie pomoct spravedlnosti, zefektivnit spravedlnost s řádným přihlédnutím k etickým záležitostem. A další otázka, kterou jsem si poznamenala, se týkala hromadných žalob. Bulharské předsednictví si je plně vědomo významu této věci a také potřeby něco udělat, aby se zajistila ochrana kolektivních zájmů. Pokusíme se nastavit taková pravidla, která budou odrazujícím prostředkem při porušování práva. Budeme se snažit o to, aby ten postup byl efektivnější a užitečnější pro spotřebitele. Analýza, kterou jsme dostali a zjištění, která v té analýze byla, ukázala, že pokud je o kolektivní žaloby, hromadné žaloby, nejdůležitější je zabránit porušování práv, zabránit přestupkům co nejdřív. Evropská komise má v úmyslu navrhnout novelu směrnice 2009-22. Jakmile rada ten návrh dostane, začneme na tom co nejdřív pracovat. Teď očekáváme upravený návrh koncem dubna, nebo v dubnu. A jakmile se ten návrh k nám dostane, začneme na tom pracovat. Očekáváme také návrh, který se týká podnikového práva a jsme připraveni pustit se do toho co nejdřív. A v této chvíli mohu říct, že musíme usilovat o ochranu práv a zájmu podniků, ale musíme si také být vědomi toho, že podnikové právo v členských státech se hodně liší. Pokusíme se zaměřit na několik aspektů, až ten návrh dostaneme bude to především digitalizace podniků. Skupina expertů v komisi by jistě navrhovala elektronickou registraci za všech okolností, pokud jde o podniky a korporace. Některé členské státy mají strach eh, z úplné elektronické registrace podniků. Znamenalo by to, že notáři by pak už nemuseli ověřovat dokumenty. Ale to jsou technické záležitosti. A při projednávání legislativního návrhu o těch věcech budeme také mluvit. Druhá kategorie záležitostí v této souvislosti se týká přeshraničních fúzí a rozdělení. Komise zjišťovala, jestli je nutné modernizovat a rozšířit možnosti pro přeshraniční fúze a přeshraniční rozdělování podniků, což by také eh, pomohlo malým a středním podnikům. Třetí kategorie záležitostí se týká přenosu sídla Musím říct, že tady eh, soudní dvůr zpracoval obrovskou judikaturu. My si počkáme na ten legislativní návrh a, jak jsem říkala už několikrát, jsme připraveni pustit se do toho návrhu hned, jak ho dostaneme. V každém případě musíme myslet na to, že třeba zaručit svobodu pohybu, a chránit zájmy komerčních podniků. A zároveň se musíme snažit o flexibilitu, pokud a harmonizaci různých právních režimů, které teď platí v různých členských státech. A ne teď eh, vyvážené zastoupení příslušníků různých pohlaví. To bylo další téma, které jsem si poznamenala. Máme dva legislativní návrhy. Takže jen eh, už pár vět. Já se velice omlouvám, eh, že jsem vyčerpala tolik času při odpovědích na vaše otázky. Bohužel tento legislativní návrh, který se týká zastoupení pohlaví, byl zablokován, ale některé členské státy nedávno dali najevo, že změní postoj. A my jsme připraveni, jakmile to bude možné, opět zahájit vyjednávání. Musíme mobilizovat všechny naše zdroje, Potřebujeme najít společná řešení. A pak se vyjednávání znovu posunou ku předu. Mnohokrát děkuji, děkuji za otázky a také se omlouvám panu předsedovi za to, že jsem mluvila tak dlouho. No, my, ne vous excusez Neomlouvejte se, paní ministrině, to je v našem zájmu, abyste byla přesná, takže my vám děkujeme, protože jsme tady měli těch 15 dodatečných minut, abyste měli čas na to se vyjádřit. Je to vaše první výměna názoru s naším výborem. Nyní si uděláme dvouminutovou přestávku a prosím kolegy, aby si připravili hlasovací karty, abychom mohli začít s hlasováním. Ní, co jsme tady si vyslechli paní Sačevu, zástupkyni bulharského předsednictví, které tímto děkuji. Děkuji také panu Banovovi a doufám, že budeme mít příležitost se s vámi ještě znovu setkat během tohoto semestru. Děkuji vám jménem našeho výboru, přeji vám mnoho štěstí během vašeho předsednictví. Máte mnoho témat, která tlačí, která jsou důležité. A já vás omlouvám i za předsedu, děkuji vám i za předsedu výboru, kterého omlouvám, když se musela vrátit do Prahy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 Chers collègues, je vous remercie de fermer les portes, ce qui est fait. Kolegie, dveře jsou zavřené a proto můžeme přistoupit eh, k našemu druhému úkolu dnes dopoledne a to je hlasování. Doufám, že máte všichni již své hlasovací karty v přístroji, abychom mohli zkontrolovat elektronickým způsobem, kolik kolegů bude hlasovat. A pokud souhlasíte, začneme hlasovat o zprávě paní Hautala. Je mets au vote le premier. Tedy pozměňovací návrh číslo 1. Tedy ještě jednou jednička pro, proti, strželi se, Odmítnuto. Zamítnuto. Přejete si to ověřit? Dobrá, ověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ještě nám chybí jeden hlas. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato. Omlouvám se. Děkuji, že jste mě donutili to zkontrolovat. A není kompromis jedna pro? Proti? Zdrželi se? Mám pocit, že to bylo přijato. A není čtyřka, kdo je pro? Kompromis číslo dvě? Dobrá, omlouvám se, říká pan předseda. Kompromis dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis tři. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. Kompromis čtyři. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se k návrhu číslo 38, 39, v identické. Dále ještě, tedy 38, 39, 40 jsou identické pro. Proti zdrželi se. Přijato. 41 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 6 pro. Proti? zdrželi se, ověříme. Zdá se, že to bylo zamítnuto, ale nejsem si zcela jistý. Takže prosím, ověříme kompromisní návrh číslo 6. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Návrh číslo Qui est pour? Kdo je pro? Ještě jednou. Kdo je pro 22? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 43 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 45 pro. Ne, omlouvá se pan předseda 47 pro. Proti. Zdrželi se. Zdá se, že to bylo odmítnuto, ale raději ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Odmítnuto. A nyní 48 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 50 pro. Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 51 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme, ale zdá se, že to bylo zamítnuto. Zahajuji hlasování. Ověřujeme 51. Zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 80 ten odpadá, mluvám se, pan předseda. Nyní tedy 44 pro. Takže já prosím sekretariat, aby mi eh, poněkud jasněji indikoval, kde jsme. jsme 44 odpadá? Proč? Protože 13 byla přijata dobrá, takže 42 ne, jsme u kompromisu číslo 7, takže kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 100 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme. Zahajuji hlasování, je to tedy návrh 53. Hlasovali všichni? Zamítnuto. A nyní návrh 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní 57. Návrh 57. Ostatní odpadly. Takže 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zdá se, že přijato, ale raději ověříme. Zahajuji hlasování, je to číslo 57. Hlasovali všichni, ano. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. 58. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 59 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 61 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dobrá, ověříme, ověříme návrh 61 za její hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se. Není to zcela jasné, ověříme 62, zahajují hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. 63 pro, Alors, le 63 caduc. 63 odpadá, 64 také, 65 také, a jsme u 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to zcela jasné. Takže ověřujeme 66, prosím, elektronicky. Hlasovali všichni? Ještě dva hlasy chybí, dvě osoby nehlasovaly. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh číslo 60 pro, Proti? Zdrželi se? Není to zcela jasné, takže ověřujeme číslo 60, prosím. Hlasovali všichni? Ještě jeden hlas chybí. Děkuji, končím hlasování. Přijato. 67 pro. Proti. Zdrželi se. Elektronicky ověříme. Je to tedy návrh 67 a ověřujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. A jsme u návrhu číslo 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. Devadesát. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 91 pro. Proti. Eh, ještě jednou. Ještě, kdo je pro? Proti? Strželi se. Není to pro mě zcela jasné, takže ověřujeme číslo 91. Ano, 91. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. Až jsme o 92 pro, proti. Není to jasné, kdo je proti? Děkuji vám. Kdo se zdržel? Ještě méně jasné nyní. Takže elektronicky ověříme, zahajuji hlasování, je to návrh číslo 92. Děkuji vám a končím hlasování. Zamítnuto. Takže jsem to viděl správně. 95 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 96 pro. Proti. Proti proti? Zdrželi se? Ne, protože to proti. Já vidím, že to takové trošku jako letadlo, když dělá takovou tu křivku. Ti lidé dělají takový zvláštní pohyb. Takže kde jsme byli? 96. přijatá. 97. Pro, proti. Zdrželi se. Přijato. 98 odpadá, takže ne, tímto jsme ukončili. Eh, takže eh, závěrečné hlasování elektronicky zahajují. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 21 hlasů pro, žádný hlas proti, dva členové se zdrželi. To je výborný výsledek hlasování. Blahopřeji paní zpravodajce. Ano, paní Hautalo? Velice stručně děkuji všem skupinám. Děkuji všem uh, poslancům uh, za to, že vlastně takové stručné Eh, stanovisko se mohlo stát obsáhlým dokumentem a doufám, že to bude eh, odpovídajícím způsobem brato v potaz. Děkuji vám všem za spolupráci. Merci beaucoup, madame Děkuji, paní Hautalo. Viděli jste, že se vám podařilo přesvědčit všechny. Nikdo nehlasoval proti, ani jeden. Eh, ještě pan Zvěvka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně mohu pouze naváslat na slova paní Hautaly. A rád bych doplnila ještě jednu věc. Neměli bychom pracovat či být nuceni pracovat pod takovýmto časovým tlakem. Lhůta ve výboru Libé by bývala možná, nebyla, by, by, já si myslím, že by bylo bývalo možné posunout. Když jiné výbory pracují pro nás, tak taky vycházíme ostatním výborům vstříc, prodloužíme naše lhuty, aby ty jiné výbory mohly v klidu pracovat ve všech jazykových verzích. Ale my jsme tady pracovali pod časovým tlakem. Děkuji všem eh, politickým skupinám, to jistě ano, ale myslím si, že v budoucnu bychom k tomu měli přistoupit poněkud jinak. Děkuji mnohokrát za vaše poznámky, milí kolegové. Eh, my bohužel tady nejsme samotní, kdo projevili takovou jistý eh, ne Eh, toto, že nesoulad, ale eh, stanovisko je hotové a proto si myslím, že přicházíme k dalšímu hlasování. Jste všichni připraveni? Zahajuji tedy hlasování o ústní otázce, to je bod 21 na pořadu jednání, zahajuji hlasování. Ještě chybí dva hlasy, prosím jeden hlas. Ještě jeden hlas chybí. Kdo nehlasoval? Končím hlasování. Třináct pro, devět proti a nikdo se nezdržel, takže to bylo přijato, děkuji vám. A jsme o dalšího hlasování. To je právní základ, bod 22 na pořadu jednání. Opět i hned hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Ještě chybí jeden hlas, ale možná nám někdo dezertoval. Končím hlasování. 22 pro, žádný hlas proti, žádný, nikdo se nestržel jednomyslně přijato. Další hlasování. To je první zpráva paní Gebhardt. Sekretariát eh, mě upozornil, na to, že musím tady být opatrný. Budeme hlasovat totiž o dvou zprávách paní Kephard po sobě. Nejdříve tedy budeme hlasovat o zprávě 2016. 2016 lomeno 43 2016 lomeno 3403. Takže víme všichni, o čem hlasujeme, můžeme začít hlasovat. Le premier vote va porter sur... Takže to první hlasování je soubor pozměňovacích návrhů a aby to bylo jasné, Budeme hlasovat rovnou elektronicky. Je to návrh 1, 2, 3 a 4. Zahajují hlasování. Le vote clos. Končím hlasování. Přijato 12 hlasů pro, 10 hlasů proti. Nyní i hned přistupujeme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlas... Eh, jste všichni připraveni? Můžete hlasovat? Tímto končím hlasování. Hlasovali všichni? Ne? Ano. Prosím. Prosím, jaký máte problém? Nechápu to. Já tady mám 22 poslanců, kteří hlasovali, 22 jich tady je. EPP eh, e měla hlasovat minus, tedy minus proti. Já se omlouvám. Předseda, dobrá. Takže začneme znovu hlasovat, pokud nikdo nic nenamítá, aby to bylo jasně. Takže ještě jednou opětovně zahajuji hlasování. 22 členů by mělo hlasovat. Zatím hlasovalo pouze 20 poslanců. Končím hlasování. 12 hlasů pro, 9 proti, 1 člen se zdržen. Je to tedy přijato a já blahopřeji paní Gebhardt. A e, i hned přistoupíme k druhému hlasování. Milá Evelyn, a nyní budeme hlasovat opět elektronicky o jedničce, dvojce, trojce a čtyřce. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 12 hlasů pro, 10 hlasů proti a nikdo se nezdržel. Přímo přejdeme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 11 hlasů pro, 9 proti a dva členové se zdrželi, tímto je to přijato a já blahopřeji paní Gebhardt. Eh, milí kolegové, tímto jsme ukončili hlasování, děkuji vám mnohokrát eh, a za chviličku přejdeme k třetí části dnešního dopoledne. Prosím. Prosím, dámy a pánové. Co se týče návštěvníků, asistentů, prosím všech, aby se utěšili. Musíme tady ještě oznámit výsledky poslední zkůze koordinátorů a protože já mám místý problém s očima, tak prosím sekretariát, aby byli tak ochotni a informovali nás o rozhodnutích, která přijali koordinátoři. Děkuji. 21. února se koordinátoři rozhodli, že jmenují pana Lepretona zpravodajem pro stanovisko pro výbor INTA ke zprávě eh, z vlastního podnětu o využití globalizace a obchodní aspekty. Koordinátoři také rozhodli, že podle pravidla 1.4.1.2 by neměl výbor dělat nic ve vztahu k nedávnému rozsudku italského nejvyššího soudu o obnovení smlouvy zahraničního lektora na Florenské univerzitě. Dále jsme rozhodli, pokud je odpověď na dopis, který dostal pan Kavada, v případě imunity pana Kalbise. Děkuji. Merci de votre attention, Madame Ota. Děkuji vám eh, za pozornost. A paní Hauta, prosím o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za zprávu, ale nezaznělo, že jsme rozhodli, že budeme výborem, který se zbaví plastu a snad také papíru protože musíme věnovat pozornost eh, našemu dopadu na životní prostředí. Eh, Madame Thank you, Chair. uh, Děkuji, pane předsedo. Odpověděla bych na první otázku. Je to proto, že sekretariát měl za to, že by měl připravit a prověřit závěrečné rozhodnutí koordinátorů na příští schůzi, což také uděláme. A jako konečné rozhodnutí to pak bude oznámeno výboru. Předseda mě proto zatím nepožádal, abych to oznámila. Prosím. Madame Kaufmann. Jetzt. Pani Kaufmann. Ne, eh, je mi to líto, ale pan předseda zde není a já ale se musím zeptat. Eh, položit dodatečnou otázku. Podle mne jsme včera jas, na koordinátorech jasnou většinou se vyjádřili k otázce za služba. A týká se to tématu obrané produkty, zda, že tedy právní služba ověří, že je právní základ v pořádku. Dvakrát jsme o tom hovořili a včera jsme se dohodli na tom, že se v této věci, jakožto výbor, obrátíme na právní službu, ale bohužel jste to eh, nyní nepřednesl, toto rozhodnutí. Oui, euh, on va, on... Eh, paní Kaufmann, my vám odpovíme, ale je to pravda, včera ta věc byla jasná. Ne, na tom se všichni shodneme. Jediný důvod. Toto byla oznámení konečných rozhodnutí koordinátorů, pokud jde o postup ve výboru, protože toto je ještě mezikrok je potřeba konzultovat právní službu. Předseda mě nepožádal, abych to oznámila. Ale mohu potvrdit, paní Kaufmann, že o tom skutečně včera byla řeč. Jak samozřejmě vidí všichni koordinátoři. Samozřejmě k diskuzi došlo a bylo přijato rozhodnutí, které jste zmínila. Nejsem si zcela jistá, ještě se musím zeptat, zda tady nedošlo k nějakému nedorozumění. Ano, to rozhodnutí bylo přijato, že tedy výbor se obrátí na právní službu v té otázce, o které jsem hovořila dvakrát. Dobrá, je to tak? A už je totalement. Předseda, ano. Ano, je to naprosto potvrzeno a zcela jasné, paní Kaufman. Nejsou o tom žádné pochyby. Děkuji vám. Milí kolegové, prosím, abychom si udělali přestávku neboť eh, náš workshop, eh, které se týká o direktivě copyright a vytěžování textů a dat, začne eh, přesně v 11 hodin, neboť čekáme na naše hosty, kteří se dostaví, takže vám děkuji a uděláme si krátkou pauzu. Merci de votre présence. Děkuji. Já bych vaším jménem rád přivítal dva hosty, kteří přednesou své prezentace v našem eh, poslední dopolední části. Týká se to směrnice o copyrightu, vytěžování textu a dat. Vítám zde doktorku Eleonoru Rosaty a profesora Christofa Geigera. Oba dva odborníci, eh, pokud přejí, se eh, nám představí. Pak budeme postupovat takto. Každý řečník bude mít 15, eh, v případě nutnosti 17 minut, ale prosím vás o stručnost. A poté bude výměna názorů s našimi hosty tedy po, poslanci, kolegové budou moci klást otázky a potom přijdou e, závěrečná vystoupení našich hostů. Takže prosíme, poprosil bych jako první paní Rosaty. Máte slovo. Dobrý den všem, jmenuji se Elena Rosaty a ráda bych nejprve poděkovala Evropskému parlamentu za pozvání a k <clears throat> účasti na této debatě. Je mi ctí a potěšením seznámit vás se svým názorem na toto důležité téma, to znamená navrhovaná výjimka pro vytěžování textu a dat. Mým úkolem je se zaměřit na technické aspekty, které se týkají vytěžování textu a e, dat. a hned z počátku chci upozornit, že technické aspekty, o nichž budu hovořit, jsou tedy zvažovány eh, z hlediska právníka specializovaného na duševní vlastnosti Z toho vyplývají eh, nezbytné simplifikace a budu spíše eh, pouka- poukazovat na otázky, které představují potenciální právní problémy. Já tedy poskytnu přehled aktuální situace týkající se TDM a řeknu, co jsou podle mě hlavní společné kroky v procesu TDM a uzavřu představením různých přístupů k TDM ze strany zákonodárců na celém světě. A v tomto smyslu bych ráda stručně pohovořila o americké zkušenosti, zkušenosti Spojeného království. To v doposud je jediný stát EU, který schválil Eh, tuto výjimku a v závěru stručně řeknu, eh, jaké další aspekty je třeba zvážit při eh, schvalování celoevropské výjimky. Nejprve tedy upozorňuji, že žijeme ve věku velkých dat, big data. Ty charakterizují tři zásadní věci. To, že data vznikají ve velkých objemech, velice rychle a e, jsou velice různorodá. A současně s tím vznikají stále velké otázky hodnoty a pravdivosti dat. Abychom se podívali na otázku perspektivně, je nápadné, že již velice brzy, v roce 2020, eh, bude digitální vesmír sestávat vlastně z více bodů, než je hvězd eh, na obloze. Takže budeme mít k dispozici stále více dat a ta bude potřeba zpracovávat, protože hodnota nespočívá pouze v existenci těchto dat, ale v získávání extrakci této hodnoty. A proč jsme svědky takového nárůstu objemu dat, je, eh, to je vlastně eh, způsobeno eh, zpřístupněním zdrojů, levným uchováváním mobilní technologie a sítí a internetu věcí. Tyto obrovské objemy dat vyžadují určité metody zpracovávání a tento úkol nelze provádět manuálně a proto eh, vytěžování dat je právě nástroj, který pomáhá v Evropě na rozdíl od jiných jurisdikcí. Je vytěžování eh, textu a údajů méně rozvinuto než jinde a to také uvedla Evropská komise ve svém hodnocení dopadů, které eh, doprovází novou směrnici o autorském právu. Jedním z důvodů eh, toho nižšího zapojení TDM je právě právní pochybnost, která obestírá eh, tyto postupy. A dále chci hned z počátku poukázat na to, že z hlediska subjektu provádění TDM vidíme, že eh, tyto postupy se odehrávají ve velké šíři odvětví a v podnikání i ve výzkumu. Eh, TDM se používá eh, ve výpočetní lingvistice, biomedicínském výzkumu, ale i v lesnictví, bankovnictví, marketingu a také ve předvídání obchodních výsledků. Vzhledem k různorodosti subjektů, které se zabývají TDM, je také obtížné tedy eh, zkoumat obchodní modely těch, kteří TDM provádějí. Z hlediska držitelů práv, těch, kdo jsou majiteli obsahu, jich se týká TDM, a výkonu těchto práv, tady vidíme různé přístupy, které se týkají TDM. Na jedné straně jsou zde tací, kteří eh, věří v licencování na základě eh, ad hoc. Potom jsou zde držitelé práv, kteří výslovně považují TDM za součást licencí. A pak jsou zde držitelé eh, práv, kteří nestojí o podepisování žádných zvláštních licencí, zvlášť co se týče nekomerčních textů. E, takže to prostředí je velice různorodé a to, o čem zde chci hovořit, jak vlastně TDM probíhá. Já zde se dopouštím samozřejmě simplifikace, protože existuje obrovské množství různých textů a různých metod vytěžování textů a je těžké dospět k nějakému společnému jmenovateli. Eh, tři hlavní kroky si zde zaslouží zmínku. Za prvé, zajistit přístup k obsahu, který má být předmětem TDM. Druhým krokem který vždy není nezbytný, ale často ano, je samo vytěžování a nebo také kopírování obsahu a potom eh, provádění těch skutečných vytěžovacích činností. Když se podíváme na další eh, obrázek, krok 1, tak ti, kteří eh, chtějí provádět TDM, si musí položit otázku, jestli obsah, který chtějí využívat, je volně přístupný. I když tento obsah je volně přístupný, neznamená, že je zcela osvobozen od nějakých právních omezení. Eh, v hypotéze, když se podíváme na předchozí obrázek, přístup k obsahu tam, kde je omezen, tak tam je zapotřebí podepsat licenci. A tam mohou vzniknout potíže vzhledem k tomu, že tyto licence je potřeba zajistit eh, od eh, velkého počtu držitelů práv a může být obtížné i zjistit, kdo takovými držiteli práv jsou a v tomto smyslu zkušenosti, které byly naschromážděny, naschromážděny a debata, která vedla eh, k přípravě směrnice, z nich vyplývá, že ten problém je závažný. A konečně Eh, jsme svědky trendů na eh, soudní úrovni, zvláště ze strany Evropského soudního dvora, který poukazuje na potřebu skutečného souhlasu relevantního držitele práv. Eh, ku příkladu rozsudek Sujič. Takže to je důležitý krok a i při získání licence ta povoluje omezený počet aktivit a rozsah licence může vyústit eh, v odpovědnost eh, subjektu licence. Eh, dále na dalším slajdu vidíme právní otázky, k nímž může dojít, problémy, které mohou vzniknout. Já o nich nebudu dále hovořit, protože o těch budou hovořit kolegové, ale v rámci nezbytné simplifikace mohou vzniknout problémy podle toho, jestli ten obsah je eh, v nějaké databázi, protože databáze je široce definovaný koncept, který může podléhat eh, právu sui generis nebo podléhat autorskému právu a eh, i bez databáze mohou existovat jiné restrikce a i zde je rozsudek z Evropského soudního dvora v kauze Ryanair velice výmluvný a mimo to mohou vzniknout e, problémy s omezením autorského práva a nebo další omezení ze strany držitelů práv. Pakliže právo e, vydavatele je schváleno, i takovéto omezení je potom třeba vzít v úvahu. A e, i když vystoupíme z říše duševního vlastnictví, mohou se objevit další právní problémy, jako kontraktuální omezení a další omezení, která mohou vzniknout z různých zdrojů. A to vše bude řešit eh, nastávající nařízení GDPR. Takže to právní prostředí je složité a tím se dostáváme k dalšímu eh, kroku, k dalšímu slajdu a to je to samo vytěžování textu a údajů toto zase je simplifikace, eh, která naznačuje, jaké jsou eh, většinové kroky v různých fázích vytěžování. Za prvé eh, předprocesní fáze, kde dochází k čištění a utříďování obsahu a údajů, aby bylo možné snadno tedy ze strany počítače vytěžit ten kýžený obsah, tam může dojít ke změně formátu, třeba na formát XML a e, práce s tabulkami, čísly a tak dále. Dále dochází k samotné extrakci a to je také charakterizováno různými kroky, tokenizace, to znamená rozdělení obsahu na různé jednotlivé složky, tato operace může být poměrně jednoduchá, co se týče západních jazyků, ale složitější třeba v, Číně, v čínštině. Potom identifikace synonym, transformace textu, eh, eh, moderní modely většinou využívají v text surové formě a potom identifikace ekvivalentních tříd. Takže eh, to je eh, řada různých aktivit, které vedou eh, ke samotnému vytěžování dat a textu, identifikace vzorců a eventuální predikci výsledku budoucích a nebo neznámých událostí. Tak tedy vypadá zjednodušeně postup v oblasti TDM. A z toho, jak ten postup byl popsán, je zřejmé, že e, je zatížen právními problémy, k nímž může v souvislosti s těmito aktivitami dojít. Tady je užitečné se podívat na i mimoevropské zkušenosti. V tomto smyslu je emblematický americký přístup, protože v USA se domnívají, že e, spravedlivé využívání a e, výjimky s otevřeným koncem pomohou TDM a může se to týkat i e, toho, že e, i náhodné e, kopie nebo dočasné kopie nebudou považovány za překročení porušení práva. To může ovšem vést k postupu, kde původní text nebo datový soubor může být nahrazen, ale týká se to spíše čest těch částí obsahu, která nejsou eh, ochranitelná a vytěžování jejich eh, obsahu, jejich smyslu vlastně jde nad rámec původního obsahu. Takže to je vlastně něco, co stojí eh, na rovině nad tím původním textu. V USA byla provedena v roce 2014 analýza která se zabývala stávajícím, eh, stávající situací a z toho důvodu vlastně se začalo hovořit o výjimce eh, pro eh, vytěžování TDM nekomerčních textů a analýz a příjemci mohou být kdokoliv, kdo budou mít zájem o tuto činnost. Ten seznam příjemců nemá žádné omezení. Eh, evropský přístup je navržen komisí a také řadou výborů eh, Evropského parlamentu. Eh, byly navrženy různé pozměňovací návrhy a jiná ustanovení. Co mě se týče, a dostávám se k závěrečnému slajdu, je zjevné, že TDM mají obrovský potenciál, zvláště v kontextu současného života kdy eh, nám jde o získávání informací, eh, přetrvávají právní problémy, které zatěžují eh, aktivity TDM. Myslím, že povinná výjimka je vítaná iniciativa, ale chci varovat před příliš restriktivními výjimkami, které by vylučovaly určité druhy příjemců. Taková výjimka by totiž nebyla podnětem pro inovace, které mohou povstat z různých odvětví, kde je výzkum volně poskytován nebo volně umožněn. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, mm, paní Rosaty. Děkuji za velickou jasnost ve vaší přednášce která byla velmi obsažná a dala nám mnoho podnětů k dalším úvahám. Pro ti, kteří přišli trochu někud opozděně, připomínám, že paní Rosaty je profesorkou práva duševního vlastnictví na univerzitě v Southamptonu. Nyní si vyslechneme jejího kolegu, tedy pana Christofa Geigera, který je ředitelem vedoucím Centra pro mezinárodní studia duševního vlastnictví, které je značně známé, jmenuje se CEIPI a toto centro je usídleno v rámci univerzity ve Štrasburku. Takže prosím, eh, děkuji mnohokrát, že se, se k nám dostavili a tímto vám předávám slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji, jsme velice potěšeni, že jste nás pozvali sem na výbor, abychom mohli zde prezentovat výsledky naší studie, které se týká, týká vytěžování textů a tak. My sílíme ve Štrasburku, ale naše aktivita je zejména mezinárodní povahy. Eh, kolegové hovořili anglicky a já toho využiji, abych eh, Eh, abychom byli tedy konformní a budu hovořit také anglicky. Mimochodem, jak jsem právě říkal, máme sídlo ve Štrasburku, takže pokud budete potřebovat poradit, třeba při plenárce, budete mít nějaké pochybnosti, otázky, jsme hned za rohem. Zavolejte nám, rádi vám přijdeme na pomoc. Jak to přepnu? Does not work. Nefunguje to. Děkuju. Než se pustíme do technických otázek, protože vytěžování textů a dat je celkem technická věc, i pro právníky, možná pár slov, abychom si ten, eh, tu záležitost zasadili do širšího obrázku, abychom zdůraznili největší výzvy, o kterých je možná dobré vědět pokud nejste odborníky na autorské právo. Takže pár slov k cílům z hlediska autorského práva. Autorské právo má vybízet ke e, kreativitě, chránit tvůrce, ale má také širší účel, totiž zajistit široký přístup k právům, k dílům chráněným autorským právem pro občany a posílit kulturní rozmanitost. Tomu říkáme sociální funkce práva e, v oblasti autorského práva chceme vytvářet skvělé prostředí pro kreativitu a proto máme autorské právo. A k tomu potřebujeme dvě věci. Potřebujeme ochranu a potřebujeme přístup. A to jsou dvě strany stejné mince a vždy musí být zajištěny. Aby to bylo jasné a rychlé, myslím, že si celkem dobře vedeme, pokud je o ochranu. Máme výlučná práva, která jsou vymezena široce ve směrnici o autorském právu, a ta se mohou celkem snadno přizpůsobovat technickým změnám. Evropský soudní dvůr máme k tomu, aby nám prováděl výklad a funguje to celkem dobře, aby bylo možné zapracovat eh, a začlenit všechny nové digitální uživatele. Ale můžete mi to přepnout? Na straně omezení nám to tak dobře nejde. Naše směrnice o autorském právu z roku 2001, a mimochodem v roce 2001 bylo vytěžování textu a dát něco jako science fiction. Naše směrnice o autorském právu z roku 2001 v podstatě obsahuje seznam omezených výjimek. Všechny jsou volitelné, takže členské státy si mohou vybrat to, co chtějí. Takže nakonec nemáme harmonizaci na straně omezení a nemáme žádnou flexibilitu. Tyto výjimky a omezení v roce 2001 vznikly ve vztahu k analogovému světu. Ale problém tady spočívá v tom, že výjimky a omezení hrají klíčovou roli při šíření poznatků a při vytváření volného prostoru pro budoucí kreativitu, zvlášť pokud je o posílení výzkumu v evropském prostředí. A nejenom to. Ve většině případů zahrnují také základní hodnoty Evropské unie, které jsou opravdu hodně vysoko, pokud jde o žebříček norem. Je to eh, je třeba svoboda vyjadřování, svoboda informací a svoboda umění a vědy. A proto zákonodáci, to znamená my tady dnes, eh, se tím musí řídit a musí se tím řídit i soudci. Jaký je tady důsledek? Naléhavě potřebujeme reformu na té straně výjimek a omezení, abychom je přizpůsobili digitálnímu prostředí. Komise se o to pokouší už dávno. Nejprve vznikla zelená kniha v roce 2008. A já jsem odborný na autorské právo, ale mám pocit, že je to všechno velká nuda, protože 15 to pakuju to tež. Nic se nezměnilo. A v roce 2008 byly výjimky a omezení hodně vysoko na seznamu priorit Evropské unie, eh, pardon, Evropské komise a trvalo mnoho let, než jsme dospěli sem. Teď už ten čas nastal. A když se podívám na cíl reformy evropského autorského práva, jak to formuluje komise, potřebujeme lepší přístup k digitálnímu obsahu a potřebujeme moderní, evropštější rámec autorského práva a potřebujeme přeshraniční onlineové aktivity, abychom měli skutečný digitální trh. O to tedy jde. A toto je takový historický okamžik. Neměli bychom ho nechat jen tak přejít. Mně tady připadá, že je tady naléhavá potřeba v oblasti vytěžování textů a dat. V analogovém světě vytěžování nebylo problém. Fakta a data nejsou chráněny autorským právem. Když jsem dělal doktorát, šel jsem do knihovny, podíval jsem se na knihu, dělal jsem si fotokopie a tuškou jsem si podtrhl důležité fráze. A tak vypadalo vytěžování textu a dat v analogovém světě. V digitálním světě provádím vyhledávání, vyhledávání klíčových slov a jde to mnohem rychleji. A je tady větší potenciál, aby se to využilo na posílení průzku, výzkumu. Nicméně problém je v tom, že všechny tyto věci mají nějaký dopad na autorské právo. Jsou to reprodukce, týká se to i e, vedlejších práv, kolegyně zmínila databáze, takže je tam celá řada technických reprodukcí. Samozřejmě, když se podíváte na stávající právo a podíváte se na eh, katalog, seznam ve směrnici o autorském právu, je tam celý seznam výjimek a omezení, které se týkají jenom malé části všech těch záležitostí. Je to tam uvedeno v našem materiálu, který jsme zpracovali, jsme to pojednali opravdu podrobně, můžete se na to podívat. Je tam o dočasný přístup k reprodukcím, výjimka pro využití databáze a tak dále, ale nic z toho neřeší celkovou situaci. Znamená to, že výzkumní pracovníci zažívají velkou právní nejistotu. Zejména proto, že máme naprosto neharmonizovaný rámec. Je pár zemí, které ty výjimky mají. Zazněla to Británie, ale jsou i další. Ale teď musíme být opravdu odvážní. Takže toto jako profesor práva chci sdělit vám. Nesmíme váhat. A já ještě předám slovo kolegovi, aby nám řekl, jak to vypadá s implementací v jednotlivých státech. Vzhledem k tomu, že nemáme právní jistotu, Některé členské státy přijaly výjimky nebo omezení pro účely vytěžování textu a dat. Spojené království v roce 2013 bylo prvním z členských států, který přijal výjimku. Bylo to omezeno na výzkumné účely, nekomerční využití, když má uživatel zákonný přístup. Tato výjimka se nevztahovala na databáze. Poté v roce 2016 Francie přijala výjimky pro vytěžování textů a dat, také se to omezilo na zákonné zdroje, nekomerční použití a bylo to omezeno pouze na texty a data obsažené s vědeckými díly nebo s nimi spojené. Nevztahovalo se to na databáze, díla chráněná autorským právem, pokrývalo to také komunikaci a ukládání zpracovaných textů a dat za účelem ověřování a zajištění kvality výzkumu. V roce 2017 v lednu 2017 vstoupila v platnost výjimka pro vytěžování textu a dat Estonsku. Tato výjimka se vztahuje na veškeré osoby pro nekomerční účely, ale vyžaduje, aby byl uveden zdroj. Takže ta výjimka se těžko implementuje. Od 1. března tohoto roku 2018 výjimka pro vytěžování textů a dat vstupuje v platnost v Německu. Tato výjimka pokrývá díla, to znamená i databáze. Využití databází je kvalifikováno jako běžné využití, explicitně eh, v německém zákonu a autorském právu. Stahuje se to na nekomerční účely, stejně jako ve Francii, sdělování a ukládání textů a údajů zpracovaných pro účely vytěžování textu a dat je povoleno za účelem ověření a zajištění kvality výzkumu aniž by to bylo vyčerpávající, probíhají legislativní diskuze i v dalších členských státech. A v zásadě jde o to, že aniž by se tento problém řešil na evropské úrovni, zvyšuje se roztříštěnost, protože všechny ty výjimky pro vytěžování textu a dat, které jsou uved- zavedeny ve vnitrostátním právě některých členských států, jsou odlišné z hlediska rozsahu. Má to tady dopad na přeshraniční výměny a spolupráci ve výzkumu v EU. Bez pochyby nemusím připomínat, že spousta evropských grantů pro spolupráci ve výzkumu znamená přeshraniční spolupráci mezi institucemi v různých zemích. My jsme jedna z takových organizací ve Štrasburku, spolupracujeme s dalšími partnery ve čtyřech dalších členských státech Evropské unie. Několik hlavních eh, právních rysů toho nového návrhu, návrhu Evropské komise. Za prvé má povinnou povahu. Implementovat budou muset všechny členské státy. Za druhé, je tam ochrana před eh, smluvním zrušením. Za třetí, je tam také ochrana před tím, že by se to z technického hlediska nějakým způsobem někdo pokusil obejít. Pokud jde o pole působnosti té výjimky, Návrh komise umožňuje reprodukci děl chráněných autorským právem a výtažky z databází. Pokud je o příjemce, ti se omezují pouze na výzkumné organizace, které jsou neziskové nebo jejichž aktivity jsou omezeny na e, věci ve veřejném zájmu. Je povoleno partnerství veřejného a soukromého sektoru do určité míry. Podmínky Ti, na které se to vztahuje, to znamená, výzkumné organizace musí mít zákonný přístup za účelem vědeckého výzkumu. To je hlavní požadavek pro tyto organizace. Pokud je o dopad, první dopad je takový, že tento návrh zajistí harmonizaci, stejné podmínky, protože všechny členské státy to musí zavést. Usnadní to také přeshraniční eh, aktivity v oblasti vytěžování textu a dat, to znamená aktivity, které se provádějí v různých členských státech, bude zajištěno, že stejné výjimky budou platit všude. Jistě se tak uzavře laboratorní mezera, pokud jde o jurisdikce, které se hodně věnují inovacím, jako je USA, Kanada, Japonsko a Izrael. Třeba Japonsko přijalo specifickou výjimku pro vytěžování textu a dat která se vztahuje i na další uživatele. Dále, ochrana této výjimky před eh, smluvními a dalšími technickými zákazy znamená to, že právní normu nemohou negovat dominantní soukromí aktéři, protože ten účel, který stanoví zákonodárci, nemohou zvrátit soukromí aktéři. A důležité je také to, že vytěžování textů a dat, tato výjimka, nebrání držitelům práv v tom, aby dále mohli speněžit svá data, svůj obsah tím, že budou prodávat licence jako dnes. Takže, když se podíváme na tyto články, publikace bude možná stejně jako dnes. Výjimka také nezmění, a to je také důležité, nezmění vůbec nic pro novináře, startupy, které pohání inovace a další aktéry, jako jsou třeba ty známé případy materiálů, které unikly a někdo prošetřuje transparentnost a podobně. Veřejné zdroje nemohou využít vytěžování, takže se to nemění pro ostatní kategorie, platí to pouze pro výzkumné organizace. Děkuji a nyní ještě předám slovo kolegovi. Mnohokrát děkuji, dobrý den. Já jsem ze stejné organizace a pokusím se to co nejrychleji uzavřít. Dejte mi pár minut. Jaké je celkové hodnocení tohoto návrhu? My máme za to, že hodnocení je pozitivní, pokud jde o tuto výjimku obecně zajistí harmonizaci, zajistí právní jistotu pro výzkumné pracovníky, přiblíží nás eh, k prosazování digitálního jednotného trhu, což je základní cíl celé reformy, o které mluvíme. A právě z tohoto důvodu to vylepší procesy inovace v Evropě. Nicméně je tady prostor pro vylepšení. Zejména proto, že rozsah výjimky by mohl být širší. A to je velmi důležité, abychom nezaostávali za ostatními jurisdikcemi v tomto závodě, v nekonečném moři informací a dat. Jak víte, každý rok vytváříme obrovská množství dat. Za posledních deset let jsme vytvořili víc dat než za celou předchozí lidskou historii. A to vytěžování je jakýsi kompas, který nám udává směr, jak to umožnit Potřebujeme rychlost, abychom dokázali ten text vylepšit. A je tady řada návrhů v našem materiálu, abychom napravili technické věci, které by rozšířily rozsah. Já to rychle projdu. Ale ještě důležitější i rozšíření rozsahu těch, na koho se to vztahuje. A možná, že by se mohlo zrušit omezení na výzkumné instituce, nebo by se alespoň mohl rozsah působnosti rozšířit na víc subjektů, jako třeba v Německu. A také by se to mohlo rozšířit tím, že by se umožnilo ukládání a sdělování výsledků výzkumu, protože při vytěžování jde hlavně o to, aby bylo možné ověřit výsledky. A druhá velice důležitá věc, pokud je o to, co se teď dá udělat s tím textem, který posuzujeme, je rozšíření ochrany před smluvními a technologickými zákazy. Díla a e, věci, které nechrání a, a autorská práva nebo související práva, byla tady, bylo to změněno rozhodnutí o Renéru, to šlo opačným směrem. A pak jde o rozšíření těchto omezení na výjimky relevantní pro další vytěžování. A poslední věc, je to také příležitost udělat něco nesmírně důležitého. Zahájit debatu o jakési doložce otevřenosti v Evropě. To by byl obrovský skok vpřed v porovnání s ostatními jurisdikcemi. Týká se to celé řady faktorů, je to něco podobného jako doložka o spravedlivém využití ve Spojených státech a v dalších jurisdikcích. A mohlo by to vycházet z takového trojstupňového testu. A bylo by to zásadní, aby byl náš systém flexibilnější, aby se mohl lépe přizpůsobovat technickým inovacím. Takovéto doložky umožnily takové projekty jako INKRA, Vzniká tak možnost najít i v historii obdobné věci, které pomáhají do budoucna. Taková doložka napomůže také evropským startupům, aby mohli posloužit evropskému společenství. A omlouvám se, že jsme přetáhli vymezený čas. Děkuji. Merci infiniment. De... Děkuji mnohokrát Děkuji eh, vám, pane Gajere, i vašemu kolegovi. Nyní dáme slovo paní Redě, která se hlásila o slovo. Tam se přeje ještě někdo vystoupit. Eh, za kulisy pravdě to bude pan Marko Giorello. Nyní omezuji dobu ovšem maximálně na pět minut. Omlouvám se za to. Děkuji a všechny zdravím. Stručnější než pět minut. Jsem velice rád, že jsem zde. Toto je důležitá část našeho návrhu modernizace autorského práva. Myslím, že rozsah působnost našeho návrhu a jeho cíl byly řečníky správně popsány, takže nebudu mluvit nikterak podrobně. Chci jen připomenout, že komise svým návrhem chce zajistit plnou právní jistotu eh, pro eh, provádění TDM eh, výzkumnými organizacemi. Nám jde tedy specificky o výzkumníky, protože tam vidíme nejžhavější problémy, tak jak vyplynulo z loňské debaty. A když se obracíme na výzkumné organizace a univerzity, tak jim chceme poskytnout co nejjasnější právní rámec. Jak už vysvětlili řečníci k tomuto tématu, rozhodli jsme se tedy navrhnout výjimku, e, která nebude potlačitelná smlouvami a zavádíme zavádíme i e, různé váhy a protiváhy, co se týče ochranných opatření a v tomto směru jsme šli i nad rámec té současné výjimky pro výzkumníky e, ve směrnici e, z roku 2001, protože my jsme tu výjimku neomezili pouze na nekomerční účinky, tak jak je to ve směrnici v, roce v roce dva, z roku 2001. My jsme spíše se zaměřili na okruh aktérů, kteří budou mít výhody z této eh, výjimky. Obecně řečeno jsme pozorovali kladné přijetí našeho návrhu ze strany Rady a parlamentu. Nikdo nespochybňuje náš cíl a úmysl. O tomto tématu hovoříme již rok a půl a proto se skutečně blížíme momentu, kdy bude potřeba dospět parlamentu a v radě k závěrečné debatě. V současnosti se v radě již objevil poněkud pokročilejší text, který jde Eh, tímto směrem a i tento právní výbor jistě intenzivně na tom pracuje v parlamentě. Debata tedy se otáčí eh, kolem okruhu příjemců a jestli by bylo dobře jej ještě rozšířit nad rámec návrhu komise. A tady je třeba vzít v úvahu důležitý aspekt. Zaměříme-li se specificky na hlavní eh, aktéry, to znamená eh, veřejné výzkumníky, tak zároveň chceme se zaměřit na oblast, kde byly nejzávažnější problémy, ale i a eh, v čistě komerčním odvětví se to řeší eh, podepisováním licencí a vzniká trh, alespoň v některých oblastech, jako třeba farmaceutické, chemické a tak dále. Takže když se snažíme dosáhnout rovnováhy, tak všichni aktéry, aktéři budou muset vzít v úvahu ty oblasti, kde fungují tržní mechanismy eh, ve formě licencí, které se uzavírají, ale v některých jiných oblastech toto není kýžené. A jsem si jist, že další řečníci toto také řeknou. Probíhá otevřená debata v radě o e, také e, volně dostupném obsahu TDM online. O tom už zde také byla řeč tady otázkou je, že existuje řada datově analytických eh, činností, které probíhají v jakési šedé zóně, protože není jisté, jestli jsou chráněny či nechráněny eh, autorským právem, protože není jisté, jestli jde o databázi, která je nebo není autorsky chráněna. Takže kolem toho se točí debata, ale nezapomínejme ani na tu vyváženost, které chceme dosáhnout touto debatou. Děkuji. Děkuji vám eh, za vaše vystoupení a nyní eh, budou mít slovo kolegové poslanci, nejdříve paní Reda a pak paní Geringer. Prosím našim hostů, aby jim zodpověděli na dotazy a zároveň přešli k svému závěrečnému vystoupení, neboť zdá se, že další dotazy poslanců nejsou. Děkuji za velice zajímavé prezentace. Toto je otázka jak na vás, jako na výzkumníky, ale i na Evropskou komisi. Eh, padla zde zmínka o novinářích a využívání TDM v médiích. Jistě se všichni dohodneme, že noviny a novináři nejsou veřejné výzkumné organizace, jsou to soukromé společnosti ve své většině a provádějí TDM. Dnes dopoledne jsme hovořili eh, s eh, účastníkem eh, skupiny na vysoké úrovni o fake news a tam se hovořilo o možnosti sledovat fake news a jejich mazání. Paní doktorko Rozaty, vy jste řekla, že pakliže bude schváleno také souvisejícího právo pro eh, vydavatele tisku, takže by bylo možné získat licenci vytěžování novinových eh, článků a i jejich částí, které nejsou chráněny autorským právem. Vzhledem k tomu, že eh, komise uvádí, že existuje řešení v podobě licencí pro komerční aktéry, kde má novinář podepsat takovou licenci, uzavřít licenci, jde-li o vytěžování fake news, protože ty vycháze, vydávají vlastně často nelegální nebo i zločinné organizace a já si jen těžko umím představit, jak by od takovéto zločinné organizace měl novinář získat, eh, získat licenci, aby mohl vytěžit eh, takovou eh, falešnou zprávu fake news. Děkuji paní Geringer. Také bych chtěla poděkovat eh, našim hostům za jejich vystoupení. Já vám chviličku počkám, abyste si mohli nasadit sluchátka. Eh, musím říct, že ta vaše vystoupení byla velice zajímavá. Škoda, že zde není pan Foss, zpravodaj, který společně s námi vyjednávala, měli jsme několik schůzek stínových zpravodajů, já sama jsem stínová zpravodajka, stejně jako paní Julia Reda, i my jsme vedli již eh, intenzivní diskuse o tom tématu. Zejména mne velice zaujalo to, co jste řekli o těch výjimkách. My vždy, když zde tady hovoříme o harmonizaci těchto výjimek, eh, tak tady otevíráme znovu pandořinu skřínku. už téměř nemáme mm, odvahu se o to pokoušet, protože zdá se, že ta harmonizace je téměř nemožná. Na druhé straně existuje i pozitivní příklad. Již v jedné další oblasti jsme měli téměř pocit, že to nepůjde zharmonizovat a pak to nakonec šlo. Podařilo se nám zvrátit vývoj věcí u autorského práva se vždy tvrdilo, že je možné využívat ta takzvaná osiřelá díla, ale pokud se nějaký autor například později nalezne, tak se to bude muset znovu řešit. Zde v našem výboru máme různé síly, máme konzervativní kolegy dnes nejsou zastoupeni až v tak hojném počtu, ale Mám ještě takovou jinou otázku, ta se týká spíše vědecké oblasti. Kdy vůbec ještě můžeme hovořit o kopích? Nebo vů, můžeme vůbec ještě hovořit o kopích? Jak tomu bylo eh, dříve v té klasické době na začátku autorského práva, nebo dnešní kopie, to není ona klasická kopie z doby před 50 lety. A pokud něco sdílíme, či si něco ukládáme, tak je to také něco jiného než tehdy. Proto se pohybujeme ve zcela jiném světě. O co mi vlastně jde? Toto právo bylo zřízeno v 60. letech, částečně i poněkud dříve, ale tehdy řešilo v podstatě zcela jinou problematiku. A nyní to je můj osobní názor, se domnívám, že potřebujeme zcela nový přístup, nebo jde o zcela nové objekty. Už to nemůžeme srovnávat s tím, co bylo dříve, když někdo seděl eh, na, u, u psacího stolu a něco si něco si poznamenal nebo ručně okopíroval nějakou knihu, to bylo něco zcela jiného. A proto by mě zajímalo, pokud tak zda tento problém zde řežíte eh, ve vědecké obci, zda, zda o tom hovoříte. Děkuji. Předseda, děkuji. Takže nyní eh, prosím eh, paní Rosati, pan Geiger nebo někdo jiný. Eh, kdo si přeje začít? Paní Rosati, začnete, prosím. Já naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno, s vyjádřením paní Rada. Svět, v němž dnes žijeme, je úplně jiný než jak tomu bylo před 20, ale i před pěti lety. Ta změna se odehrává velice rychle a co se týče autorského práva, nejsem si jistá, že interpretace konceptu autorského práva vždy bývá v souladu s těmi probíhajícími změnami. Co se týče koncepce kopie, ku příkladu, pokud tedy je výjimkou. E, dočasná kopie, upravená směrnicí, jak zde zaznělo, a platí tato výjimka, tak se dostaneme do situace, kdy koncepce kopie je pojímána široce. Tady uvažuji třeba o široké interpretace toho, co definujeme jako produkci jestli půjde i o velice malé množství, které je reprodukováno, to se potenciálně může kvalifikovat za jako porušení, jako akt porušení a v návaznosti na vyjádření eh, poslankyně Reda může dojít k situaci, kdy eh, tvůrci, autoři fake news skutečně mohou být chráněni právě duševního vlastnictví. Takže se dostáváme do zcela sporné situace, která si vyžádá debatu o tom, jestli skutečně takový úzký seznam příjemců je správným přístupem. A v tomto smyslu chci také odkázat na hodnocení dopadů Evropské komise, kde, jestli se nemýlím, komise upozorňujeme, že TDM je považováno za Eh, obecný nástroj v mnoha odvětvích, zvláště ve výzkumu. Takže na jedné straně jeho potenciál se často využívá v obchodním prostředí a tím mohu mít na mysli i novinařinu. Takže pakliže toto už je upraveno, proč to nějakým způsobem rušit nebo omezovat? A ještě chci odkázat na zkušenost Spojeného království, která může být užitečná, protože i ve Spojeném království se debatovalo o, o tom, kdo vlastně mají být příjemci těch výjimek, subjekty výjimek. E, vláda byla upozorněna na to, že e, trh roste zájemců v tomto odvětví, ale dospěli k závěru, že i když se pro určité situaci zavedou licence, je obtížné takovou licenci získat, že taková licence by musela poskytovat taková šíře eh, držitelů práv, že sama britská vláda usoudila, že může jít o nepřekonatelnou překážku, která by potenciálně mohla bránit vůbec eh, realizaci celé řady výzkumů. Takže to je zkušenost z, jedné, z jednoho členského státu, ale myslím, že v tomto kontextu je to užitečný vstup do diskuse, protože tato debata ve Spojeném království proběhla relativně nedávno, někdy kolem roku 2014, takže jde o porovnatelné prostředí s tím, co máme tedy teď v současnosti a dám, dávám slovo kolegovi k uzavření. Děkuji, pan Geiger. Děkuji. Velice stručně tedy dva body. v naší prezentaci, eh, kterou dostanete k dispozici, nebyla eh, distribuována, ale bude vám poskytnuta k dispozici, se eh, vyjadřujeme k rozšíření okruhu příjemců, protože se nám nezamlouvá skutečnost, že mimo výzkumné organizace mají všichni být vlastně nuceni licencí a tvrdí se, že ty licence fungují. Zajímalo by mě, jestli skutečně proběhlo detailní hodnocení. Jak řekla profesorka Rozety, TDM předpokládá, že musí tedy uh, uživatelé údajů mít licence, uh, uh, uživatelé sou, souvisejících práv, uh, uživatelé údajů z hlediska uh, ochrany důvěrnosti dat to by to licencování vlastně bylo obrovsky nabubřelé a nesmírně složité. My teď musíme zajistit, abychom nevytvořili výjimku, která již za minutu bude zastaralá a víte, jak kolik času zabere eh, provést revizi směrnici a chceme v Evropě udržet životaschopné tvůrčí prostředí a ne, aby o dva roky později bychom museli litovat, eh, že jsme eh, tedy okruh příjemců výjimek tak utáhli. Takže bychom možná měli být odvážnější. Stálo by za úvahu, pro určité komerční uživatele by mohl vždy ještě existovat mechanismus poskytování úplaty. To by mohlo být kompromisním řešením případě rozšíření seznamu příjemců. Ku příkladu, eh, co se týče revize, eh, revize tisku, to je klasicky eh, neodměňovaná výjimka, pakliže se zabýváte výrobou nějakých elektronických svodek z tisku pro podniky, tak tady by mohly být nějaké dohody o úplatě možné a co se týče kopírování dnes je naprosto běžné vytvářet eh, kopie a ani si někdy neuvědomujeme, že jde o kopie. Eh, když se podíváte na internet, tak i ve vašem počítači je řada kopií, které tam vzniknou a eh, není to vůbec totéž, jako když jdete ke kopírce a okopírujete si tam článek. Jedná se o technické kopie, ovšem tyto kopie se mohou v určitém směru rep, eh, vlastně kvalifikovat jako reprodukce ze, eh, z hlediska autorského práva a my musíme zajistit, abychom touto právní úpravou nic zbytečně neblokovali. Nevidím žádné další zájemce o slovo ze strany kolegů poslanců, eh, proto bych jménem naší komise vám ještě jednou rád poděkoval za vaši práci, za vaši prezentaci a prosím ještě paní Reda. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo, protože ještě máme trochu času. Já mám dvě návazné otázky v souvislosti s tím, co právě zaznělo. Za prvé, ta představa, že by se mohlo rozlišovat mezi nekomerčním a komerčním využitím. Přičemž za komerční využití by se, dejme tomu, platilo držitelům práv. Vrátím se ke svému příkladu. Novinář, který se snaží analyzovat falešné zprávy. Je ten novinář komerční aktér? Musel by potom zaplatit autorům těch falešných zpráv nějakou náhradu za to, že mu bylo dovoleno prokázat, že jde o falešné zprávy na základě vytěžování textu a dat? Mně by to připadalo celkem nespravedlivé. Dokázala bych, dejme tomu, pochopit náhradu v případech, kdy jde o nějaké profesionální autory chráněné autorským právem, ale při vytěžování dat a u těch válečných zpráv to tak často není. Viděli jsme příklady firem, které využívají, měli jsme tento týden snídaní, kdy se ten příklad objevil, snaha vytvořit algoritmus, který dokáže automaticky zjistit fotografii boty. A ten algoritmus, tomu algoritmu musíte ukázat tisíce fotografií bot, abyste ho naučili ty obrázky rozpoznávat. A ty fotografie se většinou berou z internetu lidé, kteří pořídili ty fotografie, většinou nejsou profesionální fotografové. Takže když se potom snažíte nějak eh, distribuovat tu kompenzaci, to by byla stejná administrativní zátěž jako u nějaké licence. Já si umím představit, že by to bylo eh, snadné v oblastech, kde je nějaký eh, orgán na ochranu autorů, ale když ne. A další věc, která se týká něčeho, co se projednává v radě, po vytěžení by bylo nutné vymazat kopie. A já si říkám, protože na jedné straně z praktického hlediska, co by to znamenalo pro reprodukovatelnost výsledků, výzkumu založeného na vytěžování textu a dat. A kromě toho myslím, že by to možná byla koncepce, která by naspadala pod autorské právo, protože obvykle jsou věci povoleny nebo ne. Takže buď můžete nebo nesmíte udělat kopii, ale nejsem si vědoma toho, že by byly případy, kdy je reprodukce nejdřív povolená, ale po nějaké době už ne. V případě té výjimky pro dočasnou kopii je to něco jiného, protože ta kopie se umožňuje pouze v takových nějakých přechodných systémech, ale, nebo dočasných systémech, ale říkám si, jestli má smysl, aby platil ten požadavek na vymazání kopie. Prosím o dvě stručné odpovědi. Ano, nejprve Já jsem zmínil možnost náhrady, kdyby se rozšířilo rozsah působnosti. To neznamená, že by se to mělo dotýkat novinářů. Já jsem měl na mysli spíš, dejme tomu, že budeme mít zítra nějaký nový podnik, který se objeví. Nějaké makléře pro data. Jejich profesí bude provádět vytěžování dat pro nějaké podniky. Nějak, z nějakého souboru dat, aby se z toho vytáhla komerční hodnota. Data, která mají komerční hodnotu a využijí se pro komerční účely. To se možná měl na mysli. Nové startupy, nové obchodní modely. Novináře ne. To jsem jednoznačně nemyslel. A možná k té další věci. Ano, připomínám, že každý typ náhrady by se měl pojit s tím požadavkem na ten dvoustupňový test. To znamená, nebo třou, trojstupňový test. Musíme zjistit, pro co se to má využít. A v takové situaci by to asi tak bylo. Ale ještě důležitější věc je to, že pokud je o reprodukce, nezapomínejme, že ne všechny techniky vytěžování dat znamenají reprodukci. Je celá řada technik pro vytěžování dat, které vychází z takzvaného crawlingu. Tam bychom se ani nedostali na ten práh toho příslušného rozhodnutí. A jde o to, jak se mění eh, vůbec vnímání kopírování. Něco si myslíme, ale technologie dělá něco jiného a my se k tomu musíme rychle přizpůsobit. Jestli mohu něco dodat, ten požadavek na náhradu. Když se podíváme na zkušenosti se soukromým kopírováním, ty požadavky souvisí s poškozením. Takže já si říkám, jak vlastně poškodíme držitele práv v případě vytěžování textu a dat. Protože se zdá, že tady platí, že vytěžování textu a dat nemá vytvářet soutěž nebo náhradu na trhu, náhradu toho původního obsahu. Jde spíš o to, že je něco nadřazeno tomu původnímu obsahu. Jde o to, abychom měli přístup k aspektům, které nechrání autorské právo, což jsou třeba myšlenky, fakta a tak dále. A má se to pak využít, abychom eh, postoupili dál v určitých poznatcích. Takže já myslím, že tam není žádné poškození, které by vyžadovalo náhradu. A kromě toho, pokud jde o možnost rozlišovat mezi komerčním a nekomerčním použitím, to není vždycky jednoznačná jednoduchá operace. A tady bych odkázala na jinou oblast autorského práva. Jde o právo komunikovat s veřejností, sdělovat něco veřejnosti. Když spojíme to, jak Evropský soudní dvůr tyhle věci spojuje, zdá se, že po tom příslušném rozhodnutí je tady významný faktor, a totiž, jestli máme třeba v případě odkazů někoho, kdo to využívá za účelem tvorby zisku ale to nemusí být úplně jasné. Pokud se odkaz poskytuje za účelem zisku, poskytovatel odkazu funguje v neziskovém kontextu, nevím, takové rozlišování mezi komerčním a nekomerčním vytěžováním textu a dát, kdyby se takto zavedlo, měli bychom být opravdu opatření a mě, opatrně měli bychom vyjasnit, kdy platí jedna situace a kdy druhá. A pokud je o tu druhou věc, prevenci ukládání kopií. Já chápu, z čeho to může vycházet. Abychom nebránili využití obsahu nad rámec účelu vytěžování, ale tam nejde jenom o to samotné ukládání, ale o opětovné použití uloženého za účely, které by zacházely dál než je vytěžování. Takže já myslím, že to je trošku něco jiného. A možná, že by se to dalo vyjasnit, kdyby tam bylo takovéto zdůvodnění. Rozhodně bychom uvítali, kdyby se to vyjasnilo. Ale my vlastně máme řešení. To řešení už zavedlo Německo. Tady je problém ověření výsledku. Takže můžeme ukládat výsledek vytěžování v nějakém zabezpečeném prostředí, na zabezpečeném serveru v nějaké instituce, aby pak výzkumný pracovník mohl do tohoto prostředí znovu jít a ověřit si výsledek. Takže řešení je. Pak jde o tu komunikaci s veřejností, kdyby to někdo chtěl sdělit veřejnosti, ale to ukládání se dá udělat v zabezpečeném prostoru, kde se to dá pak ověřit. Au nom de tous mes... Jménem mých eh, kolegů, poslanců a jejich týmů zde v sále děkuji eh, oběma týmům z univerzity a expertům, kteří dnes dopoledne nás obohatili o své úvahy, které budou velice prospěšné pro naši práci. Nikdo další se slovo nehlásí, proto vám ještě jednou děkuji. A tím je uzavřeno jednání naší schůze výboru Jury. Přeji vám dobrou chuť a děkuji vám všem.